Myslím si, že můžeme začít. Milé kolegyně, milí kolegové, vážené dámy, vážení pánové, nesmírně mě těší, že jsme se to opět všichni sešli. Doufám, že jste měli krásnou dovolenou, dobře jste se zotavili a na, načerpali jste dostatek síly až do Vánoc, kdy budou další prázdniny. A jak vidím, vypadáte všichni báječně, mně se také daří dobře a proto můžeme zahájit naši práci. Program můžeme přijmout, nebudete-li mít žádné námitky, nevidím žádné námitky. Ehm, zápis 11. 12. července ehm, může být rovnou schválen, pakliže tedy nemáte samozřejmě námitky, ano. Ehm, sdělení předsedy do posud žádná nejsou a tím pádem začneme rovnou s hlasováním. Eh, souhrn rozpočet Evropské unie 2017. Pravodajkou je Izabela de Monte. Ale nejdříve si uděláme zkoušku, jak to vypadá. Zahaju hlasování. Okay, I recognize. <laughs> Ano, vidím to. We are used to it. Jsme na to zvyklí, takže začneme pracovat. The, the machine doesn't work? Nepracuje vám zařízení, nefunguje vám zařízení, pardon. Try the next one, please. Zkuste si to vedle. Yeah. Die Abstimmung ist... Zahajuj, ta, pardon, ukončuji hlasování. Alles, alles okay. Alles okay. Gut. Dobře, v tom případě začneme eh, s prvním pozměňovacím návrhem 5928. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Další 5909. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5927. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Samozřejmě můžeme to zkontrolovat, takže 5927 elektronicky zahojí hlasování. Ukončuji hlasování. 17 pro, 22 proti, nikdo se nezdržel, zamítnuto. Já už teď nebudu říkat 5, 9, ty první dvě čísla, ale jenom ty další, ty dva čísla, 14 pro, proti, zdržel se, Vypadá to, že to bylo zamítnuto, ale kontrola. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. 19 pro, 22 proti. Zamítnuto. 26 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 26 zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. 27 pro, 13 proti. No, děkuji, ale ono to vypadalo úplně jinak. <laughs> Nula sedm. Na zdraví. Pro, proti, zdržel se. Přijato. 5883 pro, řík, proti, zdržel se přijat. 5882 pro, proti, zdržel se přijato. 5880 pro, proti, zdržel se přijato. 5875 pro, proti, zdržel se přijato. 5876 pro proti, zdržel se, přijato. 8, pro, proti, zdržel se, přijato. 7, pro, proti, zdržel se, přijato. 8, pro, proti, zdržel se, přijato. zdržel se. dostáváme 5-8. 7.0 a 5.8.9.7 jsou identický, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 5.8.6.7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5859, 5896 jsou shodné. Kdo je pro? Proti? zdržel se? Přijato. 5889 kdo je pro? Proti? Vypadá to zamítnutě, ale zkontrolujeme to. 5, 8, 8, 9, kontrola. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 18 pro, 23 proti, zamítnuto. 5, 8, 9, 1 pro. Proti zdržel se. Vypadá to přijato, ale radši to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 24 pro, 17 proti, přijato. 5, 8, 6, 8 pro. Proti, zdržel se, přijato. 5, 8, 9, ne, to je vyřízeno. 5, 8, 6, 9 pro Dobře, kontrola, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 20 pro, 21 proti. Zamítnuto. Přesto je to zamítnuto. 5, 8, 6, 0. A 5, 8, 9, 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 58, 61, 71, 94 a 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 62, 72 a 93. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 18 pro. Proti? Zdržel se přijato. 58, 52, 65 a 87 pro, proti, zdržel se, přijato. 58, 66 pro, proti, zdržel se, přijato. 59, 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 52, 23 pro, proti zdržel se zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijato. 5, 8, 9, 9 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 17 pro, 25 proti. Jeden se zdržel zamítnuto. 59.00 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 59.01 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 59.02 pro. Proti. Zdržel se přijato. 59.03 pro proti, zdržel se, přijato. 59.08 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ukončené hlasování. Vypadá, teď je to jednoznačné, ale ode mě zepředu to fakt tak nevypadá, moc se omlouvám, takže jednoznačně zamítnuto. 59,25 pro, proti, zdržel se, zase kontrola. 59,25, zahajuji hlasování. Zak- ukončuje hlasování. 17 pro 25 proti. Zamítnuto. 58, 79 pro, proti, zdržel se přijato. 59, 10 pro, proti, zdržel se přijato. Teď jsou pozměňovací návrhy k návrhu stanoviska. Kompromis 2, kdo je pro? proti, zdržel se přijato. Trojka, kdo je pro, proti, zdržel se, to taky zkontroluju. Ne, pozměňovací návrh 3, opravuje se pan předseda. Zahajuji hlasování pozměňovacímu návrhu 3. Ukončuji hlasování. 18 pro, 25 proti, zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, proti, zdržel se, to taky zkontroluju, 11, zahajuji. Ukončuji hlasování. 20 pro, 24 proti, zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 14 pro, proti, zdržel se, no to zkontroluji. 14.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 29 pro, proti, zdržel se přijato. 28 pro, proti, zdržel se přijato. 28 zahajuji hlasování. 28 ukončuji hlasování. Takže tady máme 22 pro, 21 proti. Zamítnuto. Pardon, 22 ku 22, protože jeden tady nemá hlasovací eh, kartičku. Ale rozhodující hlasování bylo to zdržení se. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto.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 proti, zdržel se zamítnuto, 39 pro, proti, zdržel se přijato 42 pro, ne, to odpadá, omlouvá se pan předseda. Teď 39 bylo přijato. 39 jsme udělali. Odhlasovali 2,40. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto 43 pro, proti, zdržel se, přijato 40 pro, proti, zdržel se, vypadá to jako přijato, ale zkontrolujeme to. 40 zahajuje hlasování, ukončuji hlasování. 25 pro, 18 proti, přijato. Teď eh, přijde oddělené hlasování a to se ještě změnilo. První část zní put to the world the text of AM 45 without the word green. Takže kdo je pro? Proti. No, vypadá to jako přijato, ale radši to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. První část. Ukončuji hlasování. 23 pro, 20 proti, jeden se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 44 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdržel se přijato 47 pro, proti, zdržel se zamítnuto 6 kompromis pro, proti, zdržel se přijato 48 pro, proti, zdržel se zamítnuto 54 pro, proti, zdržel se přijato 55 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 56. Ale to bylo jasné, ale dobře. 55 ček, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 20 pro, 21 proti. Tři se zdrželi, bylo to tedy jen tak, tak, ale je to zamítnuto. Přesto je to zamítnuto.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 19 pro, 25 proti, zamítnuto. 69 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 70 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdržel se, přijato. 71 pro, proti, zdržel se přijato, 72 pro, proti, zdržel se přijato, 73 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 74 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 75 pro, proti, zdržel se přijato, 76 pro, proti, zdržel se, ale to zkontrolujeme. Kontrola 76. Zahoj hlasování. Ukončuji hlasování k 76. 21 pro, 23 proti, zamítnuto. Teď se dostáváme k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Markus Pieper to musí říci. Ty jsi pro? Dobře. E, ukončuji hlasování. Takže máme 41 hlasů pro, 2 proti, jeden se zdržel. E, takže velice srdečně děkuji paní zpravodajce. A no, teď jdeme na další hlasování, ale to už určitě nebude tak dlouhé. Strategie pro skapalněný zemní plyn a skladování plynu. Spravodajkou je Claudia Monteiro de Aguiar a začínáme kompromisem jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 1A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 11. Pro? Proti? Ověříme. Pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 25 pro, 16 proti, 2 zdržení přijato. Návrh 12 pro, proti. Zase ověříme. Pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 pro, 19 proti, 2 zdržení přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh 1. Je někdo proti pozměňovacímu návrhu? Ne. V tom případě, kdo je pro? Proti? Ověříme. Ověřujeme ústní pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 23 proti. Zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Třicet jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. dva pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď eh, oddělené hlasování, o pozměňovací návrh 33, první část. Kdo je pro? Proti? Ověříme. První část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 pro, 24 proti, zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Myslím, že přijato, ale ověříme. Zahajuji hlasování o 35C. Končím hlasování. 22 pro, 20 proti, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 78 pro, proti, zdrželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, přijato. 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro. Ověříme? Dobře, ověřujeme návrh 83, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 19 proti. Děkuji. Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 90 pro, proti, zdrželi se, ověříme, vypadá to zamítnutě. Nicméně návrh 90, zahajuji hlasování, končím. 27 pro, 15 proti, přijato. 91 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 92 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 93 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 pro, takže s dalším hlasem 38, 5 proti, žádné zdržení, přijato a děkuji zpravodajce. Jetzt haben wir noch eine Abstimmung für die... Tak ještě jedno hlasování o druhém čtení. Je to eh, pozice rady o eh, přijetí směrnice Evropského parlamentu a rady o technických požadavcích pro plavidla vnitrozemské, plavby, zrušení směrnice a tak dále. Je to jediné hlasování a to jmenovité. Takže zahajuji hlasování. A končím hlasování. 40 pro, jeden proti, jedno zdržení. Zpravodajem byl Ivo Belet, kterému gratuluji. A tím máme dnes hlasování za sebou. So. No. Thank you very much. Thank you. <laughs> well done. Gute Macht. Ja, aber manchmal sieht man wirklich. So, da war ein bisschen in Zeitverzug sind. Takže teď máme trochu časový sklus, takže pokračujeme dále a já bych chtěl poprosit ty, kteří už tady nechtějí být, aby rychle opustili sál. Es geht jetzt tak jdeme na zprávu o uplatňování směrnice, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám. Spravodajem je Jens Nilsson, který má tímto slovo. Tak se mi Děkuji, pane předsedo. Tohle je pro nás eh, důležitější, než si možná myslíte. Eh, Tran má kompetenci v dopravě a cestovním ruchu a máme určité vlastní zkušenosti, eh, jak jakožto, eh, jakožto aktivní eh, zástupce z regionu, který žije z cestovního ruchu, tak můžu říci, že v našem regionu u nás doma eh, zkoumáme, k čemu jsou turisté kritičtí a s čím jsou spokojení. A bylo provedeno asi 20 různých výzkumů. A fakt je, že zásada rovnosti mezi pohlavími je pro cestovní ruch důležitá. Takže chceme-li, aby turismus rostl, pak je potřeba podívat se na tyto otázky blíže. Samozřejmě eh, jsou s tím spojeny další otázky. Jde o to, abychom eh, věnovali pozornost tomu, aby eh, s ženami a muži se zacházelo stejně v přístupu ke zbožím a službám. Eh, příkladem může být eh, ekonomika sdílení. Tam eh, existuje důvod k určitým starostem. Starosti nám dělá také to, že dochází k případům sexuálního obtěžování ve veřejných dopravních prostředcích a musíme se na to podívat a jasně definovat, kdo je za to zodpovědný, když k tomu dojde. A měli bychom pracovat proto, měli bychom se snažit o to, aby k těmto případům nedocházelo. Národní úřady, které mají za cíl implementovat rovnost pohlaví, většinou mají tuto roli, mají důležitou roli a je důležité, aby všichni lidé v členských státech znali svá práva a povinnosti. Takže eh, doufáme, že budou na tyto národní úřady vydány dostatečné zdroje. Eh, a konečně eh, otázka kojení na veřejných místech. To spadá do této směrnice a já doufám, že více členských států bude pracovat na legislativě, která by odpovídala v praxi cílům směrnice, protože tohle je důležitější, než by si člověk možná myslel. Tohle je moje stanovisko a já se těším na návrhy od vás ostatních, které by toto stanovisko ještě vylepšily. Děkuji vám. Vielen Dank. Děkuji. Na řadě je George Bach. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl kolegovi eh, Jensi Nilsonovi pogratulovat eh, a poděkovat mu za jeho práci. Všichni jsme si vědomi toho, že téma rovného zacházení. Vypnul se mikrofon. So, es funktioniert. Tak už to funguje. E, že se těší našemu značnému zájmu a je to téma důležité. A je zapotřebí, abychom se tady soustředili na cestovní ruch a dopravu a na druhé straně potom pracovní trh a školství. Tam je také spousta problémů, které bohužel v této zprávě nemůžeme pojednávat. E, kolega Nilsson e, zcela správně poukázal na to obtěžování v dopravních prostředcích. To je až příliš eh, velký problém a tady eh, je zcela jasně potřeba eh, stanovit odpovědnost za takovéto případy, to požadujeme. A v té zprávě samotné se také poukazuje na nerovnováhu mezi jednotlivými členskými státy což eh, do značné míry stěžuje eh, práci. V jednotlivých zemích eh, se ta směrnice implementuje velice různými způsoby a k tomu se ještě přidávají rozdíly v datech anebo chybějící data. Takže potom se ta práce dá těžko ohodnotit. A to, že to byly v podstatě ty hlavní body které bychom chtěli ještě dále rozvést. A ještě jedno slovo ke kojení. Eh, já si myslím, že to je pro turismus velice důležité a i tady si myslím, eh, že bychom měli v bodu 6 eh, přidat zmínku o turismu. A pak mi tu chybí ještě, že ženy eh, řidičky a řidičky eh, nákladních automobilů, že těch neustále přibývá, žen, které se zabývají touto činností a e, máme značné e, potíže, pokud jde o odpočívadla, respektive hygienické podmínky na nich, kde e, nejsou ženy příliš respektovány. Pro nás mužské pohlaví je to do značné míry jednodušší a já si myslím, že i tady by měl být podán pozměňovací návrh v tomto smyslu. Jinak si myslím, že ta zpráva je velice zdařilá a děkuji zpravodaji. Děkuji i za Skun Bilbao. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já tady vyjádřím to, co E, mi poslala Gezine Meissnerová, protože bohužel dnes nemůže být na schůzi. To, co ona říká, je, že dotyčná směrnice byla schválena v roce 2004 a stanovisko trans je založeno na zprávě publikované komisí v rámci aplikace směrnici ve členských státech. Eh, je to tedy zpráva z iniciativy a tato zpráva komise se nezmiňuje o otázkách, které se týkají dopravy. Eh, je to spíše o nejrůznějších cenách, eh, které se dávají ženám a mužům při vstupu do různých zařízení. Ona schvaluje paní Meissnerová návrh pana Jesna a navrhuje ještě několik věcí, kdy by bylo možno zlepšit situaci genderové otázky, zejména co se týče bodu 8, pomoc těhotným ženám v letadlech a bod 9 týkající se eventuálního sexuálního obtěžování v MHD protože eh, to, to obtěžování nespůsobuje provozovatel MHD, eh, čili tady je eh, otázka pochyb o tom, zda tedy lze žalovat, či, žalovat provozovatele MHD, protože ten za to obtěžování není odpovědný. Tady tedy eh, tady zůstává ta otázka otevřená k vyřešení a také říká, že je třeba zdůraznit, že ne veškeré stanice metra autobusu jsou vybaveny výtahem aby pomáhali e, zamezit chůzi po schodech, což je velice obtížné, zejména pro ženy z kočárky anebo osoby, které e, jsou omezeni ve své mobilitě. To tedy eh, byly názory paní Meissner a ráda bych ještě za sebe vyzdvihla dvě otázky. Za prvé je pravda, že v rámci eh, otázky bezpečnosti. My ženy trpíme určitou diskriminací, eh, protože pak například co se týče pojištění, platíme vyšší pojištění E, i když máme méně nehod jako ženy. Tady bychom tedy měli tuto otázka zdůraznit. Je pravda, že jsme viděli v určitých členských státech něco, co bychom neměli akceptovat jako normálnost, normální stava, protože evropská země, která začíná definovat systém dopravy se specifickými vozy pro ženy, to je jasné, že Tady je významné téma senzibilizace, aby k této diskriminaci či obtěžování a násilnosti na ženách nedocházelo. A proto se domnívám, že je třeba ve zprávě zdůraznit, že nutno pokračovat na tomto tématu v osvětových eh, příslušných kampaních, ve vzdělávání a osvěty pro genderovou rovnost, protože eh, ženy, které nesou odpovědnost za MHD, nevždy se nacházejí v rovné situaci v poměru s muži. Když sledujeme například přebalovací pulty, nejsou všude. Eh, já se domnívám, že jako je to nezbytné pro infrastrukturu a proto musíme začínat uvědomit si, že dnes to není otázka žen anebo mužů, protože jsou různé páry a je třeba přizpůsobit realitu a infrastruktury také těmto novým skutečnostem a rozdílům, co se týče kojení na veřejnosti, tady jsme také viděli, že tady existovaly veliké politiky, eh, polemiky, promiňte, v mnoha místech, ale je třeba zasazovat se o to, aby se toto stalo normální, pozitivní situací i ve veřejné dopravě na veřejné úrovni. A proto je třeba provozovat osvětu a žádat členské státy, aby příslušnou osvětu dělali, abychom šetřili nejenom matky, ale především děti. Děkuji vám mnohokrát. Vlastně byl na řadě Robert Síle, ale protože už hovořili dva muži, tak eh, dostala přednost dáma, ale teď má slovo pan Zíle. Ano, děkuji. Já si myslím, že se k tomu asi zatím nebudu vyjadřovat. Děkuji. Keith Taylor. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem se tady naučil jedno nové slovo, Možná, že vám to bude připadat divné, že jsem se to slovo naučila až teď. To slovo se jmenuje androcentrismus. Takže možná ani tlumočníci ho neznají. Androcentrismus je postup, kdy e, muž je muž nebo maskulinní pohled je vlastně e, v centru pohledu, nebo že vlastně do, m, mm, svět se vlastně jak se řídí podle, z toho maskulinního pohledu. Já jsem si teď přečetla toto stanovisko a to se vlastně týká speciálních potřeb, hlavně žen v dopravě. A myslím si, že bychom neměli jít tímto směrem k androcentrismu. Samozřejmě hovoří se tady o tom kojení, o nutnosti přebalovat děti někde, e, také přístup těhotných žen na polobu. To jsou všechno důležité věci, ale já si myslím, že by to tam mělo být pouze jednou složkou. Nemělo by to být všechno, na co se omezíme. Myslím si, že se z toho musíme poučit. A netýká se to pouze cestovního ruchu. Já jsem třeba jednoho dne byl velice překvapen, když Eh, přijel autobus, kterým se měl do Štrasburku a byla tam řidička. A eh, říkal jsem vlastně, že v podstatě se mi nikdy nestalo, že by pro mě přijela žena, řidička. A ona mi řekla, že celkově tam je 90 řidičů v té jejich firmě a pouze dvě jsou tedy ženy řidičky. Takže já si myslím, že vlastně, a to byl tedy ten parlamentní, parlamentní eh, systém řidičů, takže si myslím, že i zde v parlamentu bychom tedy měli nejprve se zamést před vlastním Prahem. Domnívám se také, že i v dopravě tedy by mělo být rovnost mužů a žen. Myslím si, že zkrátka všechny ženy a muži jsou cestující a všichni ale potřebují respekt a nejedná se pouze o ten důvod, že kojí nebo že mají třeba mm, nějaké potřeby ohledně speciálních sedadel v letadle. Zkrátka si myslím, že, v tom, že bychom měli postupovat v duchu, respektovat všechny cestující v dopravě a v tomto ohledu také vznesu některé návrhy. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní Ines Ayala Sender. Mám, těší mě, že někteří se Eh, poučili, i když je, někteří se naučili to slovo antrocentrismus, i když je to tedy trošku pozdě, protože to je věc, kterou zažíváme již celá století. Takže vítejte do klubu. <laughs> Chtěla jsem poděkovat panu Nilsonovi za jeho zprávu eh, která vykazuje velikou citlivost a víme, že zejména v jeho země to je jeden z členských států, který dosáhl největšího pokroku v normách, prostředcích a kampaních pro eh, senzibilizaci, aby ženy i muži měli stejný přístup ke službám a především také v dopravě. A víme, že i tady pokračují v práci, protože to ještě není stoprocentně dosaženo. Ale oč tady jde? Pravda, pravda je, že směrnice hovoří o přístupu ke službám. Ale chápu, že ani služby nejsou neutrální. Ten, kdo poskytuje služby nebo forma, jakou se poskytují služby, to je součást uh, Eh, této otázky a proto bych ráda, abychom nějakým způsobem mohli začlenit nějaký typ doporučení týkající se té části balíčku služeb v turismu, v hotel, v něctví. To není otázka jenom kdo ten servis dostává, ale podívejme se například, v jakých podmínkách že žijí uklízečky, dá ženy, které připravují pokoje, nebo ženy, které pracují v kuchyních, v mnoha restauracích. Čili mně by se líbilo, kdybychom i jim mohli věnovat určitou pozornost a dát doporučení komisi a státu, aby servis nebyl neutrální jenom co se týče té služby na venek, ale i u sebe uvnitř. A proto bych navrhovala, abychom hovořili s panem Kramerem, který také velice citlivý k tomuto tématu, aby paní Bulč, paní komisařka, která organizovala před několika týdny před prázdninami velice intenzivní seminář o mobilitě žen v oblasti dopravy. Tedy dost, ráda bych, aby z toho byly vyvozeny nějaké závěry. Paní komisařka zastupuje liberální skupinu, Já si myslím, že by bylo dobré buď udělat nějakou společnou eh, komisi, a nebo ji pozvali k nám na schůzi, abychom s ní mohli hovořit, eh, protože Eh, určité příspěvky na tom semináři byly nesmírně zajímavé. Já se myslím, že tady bychom se mohli mnoho poučit, jak v otázce nabídky, tak v otázce přístupu. A na závěr bych ráda řekla, že když se podíváme na generální ředitelství Research, kde byl rozpočet do roku 2020 a cíle, tam se hovoří o snahách vytvořit určitě Eh, tou formuli, eh, aby všechny akce zohledňovaly také rovný přístup jak ke službám, tak k řízení, včetně načrtávání a návrhu nových akcí, abychom mohli tedy doporučit komisi a paní komisařce, aby tady byla zavedena tato možnost, která už je v jiných akčních plánech, zohled, aby byla zohledněna také v otázce dopravy. Ehm, musíme si uvědomit, že také je třeba zohlednit ženy, eh, které, mají, které jsou invalidní, eh, aby se jim umožnil lepší přístup eh, nejenom k dopravě, ale také do oblasti turistiky, eh, protože osoby s postižením eh, mají potíže, ale víme, že třeba matky eh, se nějakou, s nějakým handicapem mají ještě těžší situaci. Děkuji a teď Lucy Anderson. Děkuji. Já bych chtěla podpořit tento návrh stanoviska, který předložil pan Jens Nielsen. Je to naprosto vynikající návrh a také souhlasím s komentáři ze stranu ALDE, zejména, že je důležité Eh, také se podívat eh, obecně na otázku pečovatelství nebo starání se o různé osoby, protože velice často to jsou právě ženy, které třeba cestují s dětmi nebo třeba se staršími příbuznými a to, že potom ty, ty, ta, ta, ta doprava třeba není bezbariérová, tak to je vlastně důležitý faktor a opravdu je důležité, aby se to vlastně vyřešilo v celé Evropě. Je jasné, že některá města se o to zajímají více a že se jim v tom lépe daří. Uh, takže je důležité, aby se ta situace vlastně mm, jaksi narovnala. Také zde máme Evropský institut pro rovnost mužů a žen, který právě zdůraznil nutnost bezbariérové infrastruktury a mm, že to také bude mít dopad i na cestovní ruch ve speciálních oblastech, protože pokud ženy vědí, že budou cestovat do nějakého místa, které je velice obtížně Ehm, dostupné nebo které není bezbariérové. Může to být město, které může být velice eh, přívětivé pro turisty ale nebude to, velice, nebude to vůbec přívětivé pro někoho, kdo třeba cestuje s malými dětmi nebo se staršími příbuznými, tak si to ty ženy rozmyslí, zda tam budou, budou cestovat, takže to všechno musíme brát v úvahu. No a samozřejmě e, často cestují s malými dětmi i muži, takže celkově by to mělo být v zájmu e, dopravy, aby všechny ty prostředky byly přístupné pro všechny. Děkuji a za komisi má slovo paní Alera Pacedur z právního oddělení. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem eh, váženým poslankyním a poslancům za veškeré komentáře, které byly zajímavé které vznesly na této schůzi. Co se týče provádění směrnice o rovnosti mužů a žen eh, v tom přístupu ke zboží a službám, Chci tedy říci, že se jedná tedy o zprávu, jak je ta směrnice prováděna, zda jsou všechny nástroje, které mají dobře provádět tu směrnici. Komise bude nadále monitorovat a také bude podporovat členské státy, aby dokázali uplatnit plný potenciál této směrnice a aby tedy zajistili rovný přístup mužů a žen ke službám v celé Evropě. Komise se domnívá, že tam tedy mm, zatím ještě nebudou pozměňovací návrhy, ale chceme tedy zejména řešit otázky transpozice členskými státy, zejména se to týká rozsahu různých výjimek, které se týkají zásady rovného zacházení. Komise iniciovala dvě řízení o porušení um, nesplnění povinnosti s členskými státy a budeme usilovat o to, aby všechny členské státy plně transponovali tuto směrnici. Komise bude nadále usilovat o rovné postavení mužů a žen v celé Evropě a také o plné uplatňování této směrnice ve všech členských států. Budeme také brát v úvahu veškeré mm, komentáře, veškeré obavy Evropského parlamentu, který eh, vyjádřil a budeme tedy celkově zlepšovat tuto situaci. Děkuji. Děkuji a teď dostává ještě jednou slovo pan zpravodaj. Tak Děkuji vám za tuto diskuzi a já se eh, velice těším na její další pokračování. To by mělo být naše stanovisko pro eh, FEM. Eh, mělo by být eh, krátké, eh, výstižné a týkat se těch oblastí, které máme v kompetenci, což je doprava a cestovní ruch. Já velice rád posílím ty formulace o významu turismu v této oblasti, protože si myslím, že to se často podceňuje, takže souhlasím. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát a lůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 18. září ve 12 hodin. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu týkající se investic do zaměstnanosti a trhu, maximalizování příspěvku Evropských strukturálních investičních fondů. Zpravoda je pan Kosmas Zlotovský a má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. A teď budu hovořit polsky. Já bych chtěla tady velice stručně představit ty nejdůležitější body mého stanoviska, respektive našeho stanoviska, které dáváme výboru REGI. Já jsem velice rád, že jsem se mohl touto prací zabývat. Jak víte, už z předchozích schůzí považujeme toto téma za velice významné a opravdu to vzbudilo zájem všech Eh, před vámi tady máte těch svých devět bodů. Nejsou to vyčerpávající body, ale samozřejmě to je zatím pouze začátek naší práce. Já bych chtěla zdůraznit, že evropské strukturální fondy mají eh, velký význam, výrazně přispívají k zlepšení infrastruktury v členských státech. Máme zde různé strukturální fondy a díky tomu z toho profituje E, doprava a doprava se vlastně díky tomu stává páteří evropského hospodářství. Nemůžeme však ani přivírat oči nad těmi chybami, které byly učiněny a byly zde takové chyby. Máme zde celou řadu ambiciozních projektů, které byly realizovány, ale zároveň tam je, jsou různé nedostatky a projevuje se to hlavně v těch příhraničních regionech. Eh, například eh, dokončení sítě TNT nebude možné eh, bez tedy využívání dalšího, dalších, dalšího potenciálu strukturálních fondů a také fondů fondu pro investice. Musíme brát v úvahu jak na vnitrostátní perspektivu, tak i potřeby regionů, i těch místních orgánů. Všechny tyto orgány musí být lépe začleněny do rozhodovacího legislativního procesu. Musíme zajistit, že budeme mít k dispozici dostatek odborných eh, poznatků a že také bude docházet k výměně eh, informací. Týká se to investic také. Eh, nejde pouze o to, aby ty fondy byly nějakým způsobem vyčerpány, ale aby ta infrastruktura, která bude postavena s pomocí těchto fondů, bude nějakým logickým, č, logickou částí určitého celku. U středně, středoevropských a východoevropských zemí to platí obzvlášť, protože to vlastně bude uh, určovat i směr naší integrace. Takže vám děkuji a rád si vyslechnu vaše názory a komentáře. Doufám, že se nám podaří toto stanovisko dokončit a mohu tam ještě dodat některé další body, které tam možná zatím nejsou. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď vím Fandeka. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych i já velice poděkoval kolegovi Kosmasovi za jeho návrh. Já také souhlasím s, obsahou, s obsahem a tématy, která oslovil, ale mám tu jednu otázku. Dívám se také eh, s prozbou o pomoc na sekretariát, protože eh, zdá se, že v Evropské komisi se často pracuje s principem use it or lose it, čili buď to buď ber nebo neber. A myslím si, že něco takového se děje často v zemích ve východní Evropě v otázce soudržnosti a nevím, zda bychom se tím neměli blížeji zaobírat. Je škoda, že na jedné straně se tady dávají peníze nebo plánují se s nimi do infrastruktury, ale nepoužívají se tam, protože chybí nějaké povolení, eh, protože nebyla eh, uzavřená zkouška na slučitelnost s ekologickými zásadami. Takže myslím si, že tady je potřeba dosáhnout zlepšení. Proto tady má otázku. Nemělo, neměli bychom tady něco řekli k tomuto tématu use it or lose it v užším slova smyslu, ovšem z pozitivního hlediska. Děkuji vám, děkuji mnohokrát. Možná jenom malou připomínku. Use it or lose it, to není záležitost komise. To jsme my jako parlament rozhodli v parlamentu velkou většinou na základě zkušeností, které jsme měli, protože projekty byly celou řadu vždycky odsouvány, odsouvány, peníze byly blokovány a my jsme to chtěli použít proto, abychom vyvíjeli tlak. Samozřejmě Samozřejmě jsou tady výjimky, ale eh, jenom jsem chtěl upozornit na to, že to nepochází z komise, ale od nás. Prosím a nyní další. Eh, stínová zpravodajka. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkovala panu zpravodaji za mm, ten, toto stanovisko, které se odbírá správným směrem, zejména co se týče využívání eh, strukturálních fondů pro využívání ehm, e FRV na to už jsme upozorňovali před letní přestávkou, je třeba eh, posílit odstavec týkající se synergií mezi fondy aby se jasně mohly kombinovat prostředky z fondů se strukturální fondy jako takovými strukturální fondy s tou vyčleněnou položkou pro transport. Dále, co se týče tématu vytčených v rámci strukturálních fondů, by se nemělo směřovat k omezování kapacity regionů, které musí investovat do infrastruktur. Týká se to zejména těch oblastí, které jsou postiženy nedostatečnou infrastrukturou. Tady by nemělo mělo docházet k nějakým omezením anebo k nějakému propočtu, kolik dávat určitému regionu eh, eh, musím říci, že v transportu například se málo podporuje budování železnic, jak už se eh, to zdůrazňovalo. A tyto dotace by měly být lépe uspůsobeny pro financování v oblasti dopravy. Kromě toho je třeba zjednodušit také postupy pro, něko, pro regiony, aby eh, když se tady rozhoduje způsobilost projektu pro udělování prostředků, protože to zjednodušení by umožnilo lepší práci lokálních úřadů, které jsou zatím konfrontovány s velice komplexními a obtížnými požadavky. Děkuji. Děkuji a teď Matis von Miltenberg. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já teď přebírám funkci stínového zpravodaje, který tu momentálně není. Děkuji vám, kolegové, za návrh stanoviska. To je téma, které mě poměrně zajímá, protože jsem stínovým zpravodajem eh, ve výboru REGI pro zprávu z vlastní iniciativy, takže bych se chtěl k tomuto textu eh, vyjádřit několika slovy. Za prvé, myslím si, že je to poměrně promarněná příležitost, jelikož v tomto návrhu stanoviska eh, chybí úvaha o podpoře mobility a udržitelné mobility. Není to tam výslovně jmenováno a přitom by mohlo. Dále, pokud jde o ESIF, eh, e tak to se nutně netýká pouze infrastruktury, ale také jde o podporu nízkouhlíkové ekonomiky. A eh, právě tak eh, jde o zmírňování globálního oteplování. Takže tady nejde pouze o dopravní infrastrukturu ve střední a východní Evropě, ale v celé eh, Evropě. Eh, zmiňovat pouze jednu část Evropské unie je v tomto smyslu poněkud nešťastné byly eh, vyčleněny prostředky, které by se daly využít na systémy inteligentní dopravy například, nebo na inteligentní logistická řešení a udržitelnou městskou mobilitu. Eh, to jsou všechno věci, které eh, bych v tom stanovisku chtěl mít. Dále, pokud jde o Evropský fond pro strategické investice, tak ten se dá použít na posilování určitých ekonomických sektorů, které úzce souvisejí s dopravou a cestovním ruchem. Inovace, v automobilovém sektoru, kde lze prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice eh, podporovat vývoj. Také bych byl rád, kdyby v tomto stanovisku byl zdůrazněn aspekt cestovního ruchu e, více než je. My tedy chceme podat několik pozměňovacích návrhů, protože chceme připravit pro výbor regi dobré stanovisko. Děkuji, Karima Deli. Děkuji vám, pane předsedo. Já souhlasím s tím, co řekl kolega Matys, to znamená v okamžiku, v současném okamžiku eh, bychom eh, neměli zohledňovat jenom ty texty týkající se ochrany životního prostředí, protože jak parlament, tak komise by už nám měly dodávat projekty, které jdou tím směrem, který my bychom měli spolufinancovat. Když se podívám na priority, ráda bych připomněla, že je třeba v určitém okamžiku pochopit že celý soubor eh, návrhů a projektu. Když se podívám na budování cest. Víme, že se tady hodně budují silnice, zatímco my víme, že by se mělo investovat do železnic. Já se domnívám, že v této zprávě je třeba naprosto jasně směrovat budoucí investice pro moderní prostředky pro trvalou mobilitu s novými technologiemi. Já se každopádně domnívám, že nelze vynechat v této zprávě e, otázku týkající se tří cílů CO2, bezpečnost a když hovoříme o investicích, tyto investici by se měly vydávat pouze v tom případě, když se zamezí maximálně externím nákladům. Já si tedy domnívám, že v této zprávě poselství, které bychom měli vyslat, je, No musíme se prostě dostat do 21. století. Nemůžeme e, prostě zůstávat v neužitečné velké práci, musíme se zaobírat trvale udržitel e, nými projekty, snažíme se také vytvářet zaměstnanost a proto si myslím, že musíme být velice konkrétní a já budu velice bdělá, protože vidím, že jako parlament tady musíme se hrát velice důležitou roli. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. A teď Ines Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za návrhy obsažené v této zprávě a dovolte, abych ještě více zohlednila problém mezi národními plány a plánováním na evropské úrovni. E, my tady můžeme rozhodovat, včetně i s vládami, protože konec konců to je také rozhodnutí rady. E, můžeme tady rozhodnout fantastické plánování, fantastické financování, které sice není dostačující, ale přesto, ale poté e, se ukáže, že národní plány vůbec nejsou v souladu ani co se týče lhůt, ani co se týče financování, a nejenom ve spožděních, ke kterým dochází. Víte, že už jsem řekla, že v rámci evropského semestru bychom měli také diskutovat otázku evropského plánování evropských sítí, tak aby se také členské státy dostaly do povinnosti integrovat tyto cíle do svých národních plánů, protože často tyto plány vůbec nesouvisí s tím, co tady rozhodujeme, i když to ty státy odsouhlasily na zasedání rady. A situace se zhoršuje, když se podíváme na čerpání prostředků z fondu, jako například eh, má země. Máme kapacitu, ale eh, eh, prostě my jsme pod tlakem ekonomických škrtů, takže my prostě nemůžeme kofinancovat ani jedno jediné euro. My už uzavíráme v mé zemi rozpočet vůči jakýmkoliv typům výdajů v tomto ohledu tady máme určitý problém, takže je nemožné eh, vydávat peníze za tyto cíle. Kromě toho jiní zase jiné mají problémy se lhůtami, protože když se jim nepodaří dodržet termín lhůt, eh, což není tak snadné, eh, mají nedostatek času, protože nemají dost kapacit, No a pak jsem slyšela například, že v Rumunsku téma regionálních fondů, téma decentralizace je velice obtížná, protože e, to tam ještě není dobře zažité, instalované. A potom když se podíváme na přebytečné kapacity, zmíním tady jenom letiště v Berlíně, to je také otázka, že tam to nikdo už nechce dělat. Mm, e, vidíme, že prostě národní programy nebo státy jednotlivé nejsou ochotny e, plnit ty na evropské úrovni stanovené cíle. Musíme tedy e, i v evropském semestru zakotvit tu povinnost, aby národní jednotlivé státy respektovaly e, směry dané na evropské úrovni. Eh, víte velice dobře, pane Kramere, že co se, co se děje tedy na hranicích. Národní programy, národní plány vůbec nemají co společného nakonec s tím, co se rozhodne tady. Ano, to je naše zkušenost a viděli jsme to i v hlasování, kde my jsme měli většinu pro určité projekty a členské státy řekly, ne, to nechceme, no tak to hold nešlo, eh, protože jako parlament máme kofinancování, spolufinancování a bez investic členských států hm, když ty nechtějí, no tak prostě se ničeho nedosáhne. My to víme, ale právě proto, že přispíváme, ale neurčujeme to. Kdybychom to financovali ze 100%, mohli bychom nařídit, musíte to dělat ze 100%. Ale členské státy říkají, no jo, ale my spolufinancujeme 60%, třeba v tom případě budeme určovat my, co se děje a kdybychom seděli v Národním parlamentu, tak bychom tento postoj asi taky podpořili, ale potřebujeme dobrou spolupráci. Já mohu vám říct, že jsem právě byl v Pobaltí, kde ta baltská cesta hraje velkou roli, je to velký evropský projekt, je tam také smíšený podnik joint venture, ale přesto tam dochází ke přím o těch mm, maličkostech. Ale já to znám i v regionech v Německu, v nejrůznějších spolkových státech, když tady chceme nějakou přeshraniční autobusovou linku, ve vlastní zemi, tak známe ty problémy. Eh, kdybychom to bývali doma lépe upravili, mohli bychom taky říkat, musíte to dělat takhle, ale dokud to nedokážeme sami u sebe, musíme být trošku opatrní, abychom ukázali na ostatní. Tady já rád vždycky cituji bývalého spolkového prezidenta Gustava Heinemana, který řekl, Pomysli na to, když ty ukážeš na jedno ukazováčkem tři, na tebe ukážou ukazováčkem taky. Eh, a to je tedy, teď se hlásí za komisi zástupce, pardon. Thank you very much. Děkuji za slovo, pane předsedo, dobrý den. Chtěl bych opravdu poděkovat za tuto živou a velice zajímavou rozpravu. Jsem velice ráda, že vidím, že toto téma vzbudilo tolik různých názorů a myšlenek. A vidíme, že tyto diskuse získávají stále na důležitosti a dostávají se dokonce vlastně i dále, než bylo tedy původně vlastně v tom textu. Dovolte mi možná pár komentářů. Chci se vyjádřit ke třem věcem. To první věc se týká komplexního plánu dopravy. To jsou vlastně vnitrostátní plány, Teď, je tam podmínka, teď jsou tam různé podmínky ex ante. Je to vlastně poprvé v historii Fondu soudržnosti, kdy tyto podmínky jsou povinným, vlastně kogentním požadavkem pro všechny členské státy, kteří chtějí čerpat z těchto fondů. A komise se domnívá, že toto je významný krok správným směrem, protože toto je přesně takový klíčový požadavek, který má zajistit eh, eh, vlastně zjednodušené a mm, shodné čerpání fondů. Má to také zlepšit efektivitu a i větší dopad čerpání fondů. V tomto kontextu je možná ještě důležité potrhnout jednu věc. Do určité míry eh, se to hlavně v tom regionálním kontextu uplatňuje i v udržitelné dopravě. Možná by se to mělo ještě nějakým silnějším způsobem skloubit nebo vyjádřit. Pak se také hovořili o různých těch chybějících článcích, o nedostacích. Už jste také někdo to zdůraznil. Je důležité opravdu také říci, že nástroj pro propojení Evropy zde má velice důležitý podíl na té celkové práci. No a pak eh, je zde ten princip eh, využij peníze nebo o ně přejdeš, use it or lose it. Já bych ještě chtěla zdůraznit, že zde existuje speciální technická asistence v politice soudržnosti. Veřejné orgány a příjemci pomoci mohou právě využít tuto eh, technickou asistenci, učí se a ta technická asistence se opravdu už od roku 2007 eh, hodně používá, zejména tedy eh, vlastně prostřednictvím nástroje Chespers, ten byl vytvořen v tom předchozím programovém období a v tom období 2007-2013 nabyl na významnosti. A právě má to, to má vlastně posílit dobré provádění takových těch velkých důležitých infrastruktur infrastrukturních projektů, protože některé členské státy neměly dostatek eh, erudice nebo praxe a mm, to jim má tedy pomoci provádění těch projektů. A ještě třetí bod, který bych ráda zmínila, ten se vztahuje na malé a střední podniky a na jejich podporu, na příjemce této podpory. Pokud ti je důležité zjednodušit jejich přístup k čerpání fondů. Mělo by to být jednodušší, mělo by to být hladší. Chtěla bych zde upozornit na to, že zde máme, eh, že komise přišla s, s iniciativou zjednodušení celého systému. Máme se také speciální skupinu na vysoké úrovni pro zjednodušení systému mm, tato skupina se má soustředit na to, jak eh, do praxe dostat eh, příslušné mm, informace, poznatky, jak prosazovat dobrá řešení, aby čerpání fondů bylo jednodušší alespoň tedy, aby došlo ke zjednodušení, alespoň na té evropské úrovni. Pak tam jsou samozřejmě ještě vnitro, vnitrostátní um, požadavky a další podmínky. Děkuji a teď ještě jednou na závěr zpravodaj. Děkuji za slovo. Já bych chtěl všem poděkovat za podnětné komentáře, které se týkají udržitelné dopravy. Chtěl bych ještě říci, že v té zprávě hovoříme o tom, jak moc důležité jsou tyto fondy pro střední a východní Evropu, ale chci říci, že to neříkám z toho důvodu, že jsem nějak příliš zaměřen na střední a východní Evropu, ale spíše z toho, že zde z těchto zemí mám um, asi nejlepší zkušenosti. Já se samozřejmě eh, podívám na všechny vaše pozměňovací návrhy. Chci ještě říci, že ale tento dokument je v podstatě pouze stanoviskem, který předáváme dalšímu výboru, tak vás jenom chci upozornit, že ten dokument nesmí být příliš rozsáhlý, takže vás poprosím o stručnost a těším se na ty pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Eh, v Německu eh, říkáme, že v krátkosti je síla, takže děkuji. Tím jsme eh, projednali toto téma. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 8. září ve 12 hodin. A teď se dostáváme k dalšímu tématu, nebo měli bychom, ale zpravodaj, zpravodaj tu není, ale měl by přijít hned, takže si dáme malou pauzu. A už přišel, tak můžeme pokračovat. Okay, wir können jetzt weitermachen. Herr van de... Tak můžeme pokračovat. Pane van de Kampe, pokračujeme. A sice eh, role rybářské turistiky v diverzifikaci eh, odvětví rybolovu. Spravodajem je Ištván Ujhej a ten má slovo. Eh, Děkuji za slovo, pane předsedo vážení členové výboru. Měl jsem, počítal jsem, že ta zpráva bude až v 10.30 a já jsem se účastnil delegace mm, maďarské, maďarské delegace, takže omlouvám se za pozdní příchod. Předkládáme se tedy návrh, je to pro výbor pro rybolov, budu hovořit pouze stručně. Uh, v podstatě jsme schrnuli naše návrhy a tento dokument zašleme výboru pro rybolov. E, já tedy sám pocházím z vnitrozemské země, nemáme moře, takže opravdu nám trvalo docela dlouho, abychom vůbec zjistili, jak je to tedy s rybolovem v ostatních zemích, které mají moře. Nicméně já jsem se této práce ujal, neboť jsem se domníval, že cestovní ruch, turistika je zkrátka stále častěji propojená i s rybolovem, s rybářstvím a myslím si, že náš výbor, který je tedy výborem pro dopravu a pro cestovní ruch, by se k tomu také měl vyjádřit a že jsou zde také důležité věci, které jsme tam chtěli do toho textu ještě přidat. Jedná se totiž o odvětví, které vytváří pracovní místa. Máme tam ještě další náměty, které by mohly zlepšit ten text. Pak je zde tedy ten eh, rybářská, rybářská turistika. Ta samozřejmě v různých zemích má různou formu. Ve Středomoří tam je to opravdu velice výrazné. Pak jsou zde také různé další činnosti, rekreační rybolov, rybolov s pomocí udice, rekreační rybolov, eh, rybářská turistika a samozřejmě rybolov eh, to je něco, co mm, tady naleznete i v těch vnitrozemských zemích. Ještě jsme chtěli zdůraznit, že eh, i ti přímo, vlastně ti lidé, kteří pracují v tom odvětví, se také musí podílet na mm, rozhodování takže měli, až i zde v Evropském parlamentu bychom také vlastně měli hovořit přímo s těmi, kteří pracují v tomto odvětví. Eh, loni jsme přijali zprávu, která zdůrazňuje udržitelnou cestovní ruch, eh, to je důležité všude. Zároveň si musíme uvědomit, že Turisté jsou dnes velice dobře informovaní, používají různé mobilní aplikace na svých telefonech, takže velice lehce třeba mohou získat informace o různých turistických destinacích. Takže si myslím, že třeba ty malé e, turistické e, destinace by právě měly zlepšit tyto aplikace, měly by vlastně více informovat o sobě, aby přilákali turisty, takže by měly informovat, pardon, měly by investovat do e, také aby nabízely autentické zážitky, které mají dobrý poměr ceny a kvality. Pro mě samotného bylo také zajímavé hovořit se zástupci těch drobnějších komunit, protože v minulých desetiletích došlo k obrovským změnám. Opravdu existuje mnoho z malých oblastí, které se třeba soustředily pouze na takový ten zájmový rybolov, ale dnes vlastně se z toho postupně stály oblasti, které propagují rekreační rybolov, víc, rybářskou turistiku. Jde to tak, že tady vlastně takový ten, taková ta mas, ten masový cestovní ruch ztrácí a naopak eh, lidé se více zajímají o ty menší destinace, které jsou možná stálenější, možná nejsou tak eh, známé, ale nabízejí právě turistům, kteří mají zájem třeba o ten rekreační rybolov nebo o rybolov s pomocí udice, ehm, tak jim nabízejí nové možnosti. A ještě bych chtěl zdůraznit jednu věc. Místní rybářské komunity si musí zachovat svou identitu. Potřebujeme zde také ekoturismus a eh, takzvaný šetrný, šetrný cestovní ruch, Rovněž je nutné mít ta jednotné definice, to znamená, co třeba znamená tedy ten zájmový rybolov. Polsko, Rumunsko, Spojené království a další členské státy se domnívají, že právě ten zájmový rybolov je velice důležitý a dokonce existuje několik agentur, které se na to soustředí. Měli bychom se na to ještě zaměřit, trochu to proskoumat a také bychom se chtěli zeptat komise, jaký dopad má právě tento zájmový rybolov, rybolov s pomocí udice na e, turistiku v e, vnitrozemí. No a pak je také možné čerpat z různých fondů, například máme zde Evropský námořní a rybářský fond, který může být e, použit právě pro podporu rybářského, rybářské turistiky. Existuje také celá řada různých sítí, která propojují kvalitní destinace, rybolovné organizace Myslíme si, že by bylo dobré, aby zde vznikl dialog, kde budou zástupci přístavů, eh, rybářů, turistických destinací. Zároveň je nutné zlepšit viditelnost i třeba na internetu. Zároveň musíme více informovat i o těch turistických rybolovech. Máme zde například internetovou stránku visiteurope.com, ta by měla být zlepšena, aby také propagovala evropské lokality zaměřené na udržitelnou rekreační rybářskou turistiku. No a nakonec ještě bychom chtěli chtěli, aby na Evropském portálu pracovní mobility byla speciální sekce, která by nabízela pracovní příležitosti právě v těchto odvětvích modrých pracovních míst, v rybolovu a tak dále. Takže to je z mé strany vše, alespoň v kostce. Samozřejmě si velice rád vyslechnu vaše názory. Děkuji mnohokrát. Nejsou zde stínoví zpravodové, ale fin van de Kamp. Voorzitter, děkuji u Um... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ne, že bych tedy zrovna rád lovil ryby. Scheveningen. Eh, Ale tím, že bydlím ve Scheveningen, eh, což je eh, obce blízko Hagovým, že je celá řada turistických cestovních kanceláří, které se zaměřují na rybolov, tak jak to právě řekl kolega, přijíždějí turisté eh, za účelem eh, rybaření. Eh, A existuje tady snaha rozšířit to. No, samozřejmě máme tady rybáře profesionální, kteří loví za účelem vidělku, ale také rybáři, které mají rybaření jako volnočasovou aktivitu. Eh, líbí se mi toto stanovisko, ale kladu si otázku, teď se musím rychle podívat, okamžíček, okamžíček. Bod 9. Pakliže Evropský národní a rybářský fond by mohl být využit a právě také k těmto turistickým účelům. Mohli bychom tento bod tedy dát jako přání týkající se té přestavby lodí určených k rybolovu na lodě, které odpovídají turistickým standardům, ale aby netrpěli tím profesionální rybáři, kteří už tak jako tak jsou konfrontováni s velkými potížemi. Čili otázku, je možné eh, toto eh, zahrnout do stanoviska? Děkuji. A teď Robert Zíle. Děkuji. Já budu hovořit za Rozetu Masič, která je naší stínovou zpravodajkou. Chtěl bych eh, říci, že ona vítá toto stanovisko a také význam této strategie, která může diverzifikovat eh, ekonomiku místních komunit. Také může přinést nová pracovní místa a příjem místním rodinám může také zabránit tomu, že v těch komunitách, které závisí na rybolovu, dochází ke ztrátě pracovních míst. Naše stínová zpravodajka také zdůrazňuje, že jedna z překážek v tomto, ob, v tomto odvětví je regulační břemeno, které je na toto odvětví a také eh, nutnost přestavovat lodě eh, určené k rybolovu na lodě, aby odpovídaly turistickým standardům, že to, má, že to sebou nese další náklady. Eh, v rámci sítě Eh, Evropské sítě rybářských oblastí je důležité také propagovat celoevropský dialog mezi tzv. flag, přístavy a ostatními stranami účastníci se cestovního rochu. Také zde máme místní akční skupiny v oblasti rybolovu, které by měly úzce spolupracovat s odborníky na cestovní ruch s cílem vybrat projekty a určit odpovídající způsob financování prostřednictvím čtvrté osy Evropského námořního a rybářského fondu pro diversifikaci v oblastech rybolovu. Už jsme to vlastně částečně říkali ehm, a i naše stínová zpravodajka chce zdůraznit, že právě i ty místní akční skupiny v oblasti rybolovu by na to měly spolupracovat, že eh, aby tedy se lépe využívaly ty, um, to financování prostřednictvím čtvrté osy Evropského námořního rybářského fondu. Naše stínová zpravodajka nepodporuje, aby zde byla speciální podpora z ENRF pro místní, eh, pardon, pro místní komunity, kde eh, vlastně, že by to mělo být eh, na iniciativy, které probíhají v komunitách a které propagují ženy. Děkuji, pane předsedo. Opět tady hovořím ve jménu Gezíne Meissnerové, která je naší stínovou zpravodajkou vysvětluje své uspokojení nad zprávou, která se zaobírá nesmírně důležitým aspektem týkající se posílení místních mm, komunit s pozitivním ekonomickou motivací. Vysoký, eh, máme tady vysoké procento občanů, kteří by se mohli zapojit do regionálního provozování turistiky. Kromě toho je to velice atraktivní, protože zde lze spojit jak ekonomické, tak ekologické cíle a zlepšit situaci příjmů. Máme tady dva body, bod 7 a bod 9. Eh, které se týkají výzvy opravdové implementace. V současném okamžiku se zdá, že tady mají velice rozdílné bezpečnostní normy a když nějaký podnik se chce zahrnout, zapojit do oblasti turistiky, čelí větším potížím. A proto to stěžuje krok našich profesionálních ryb, eh, rybářů také k tomu, aby mohli poskytnout turistické služby. Protože tady není povoleno dostávat prostředky z fondů na přestavbu těch lodí, ale tyto podniky by měly mít možnost čerpat prostředky z ENRF, aby mohli přestavit své Eh, svá plavidla k tomu, aby mohli poskytovat tyto dodatečné služby a aby mohli znásobit své podnikové aktivity. Potom tady máme odstavec 21-22. Gezina Majsterová kromě toho také říká, že je třeba usnadnit dodatečné vzdělávání a kvalifikace v, této, v tomto typu turistiky. Toto byla tedy Gezi Meissnerová a její názor a já bych ráda ještě přispěla jednou připomínkou. My souhlasíme s nezbytností diverzifikace v sektoru rybolovu. Ale domnívám se, že nemůžeme nějak eh, zamílit to zasměr, nasměrování našeho výboru, který my máme, se smyslem celá, celého základu rybolovu. Velice víte, já jsem totiž také členkou výboru pro rybolov. Když hovoříme o Evropském námořním a rybářském fondu, hovoříme zejména o lokálních záležitostech, které jsou velice hluboce zakotveny v regionech. A pro nabídku odlišného typu služeby. Tady rybolov čelil vážným potížím, protože otázka je, zda ty máme dostatečné kvóty pro profesionální rybolov, když z toho chceme udělat trvale udržitelnou profesi. Hodně se pracuje na oblasti ekologické udržitelnosti za udržování zdrojů pro to, aby námořní plavidla, rybolovná plavidla vůbec mohla lovit. A proto je tady třeba skloubit eh, nové požadavky s tradicí. Když hovoříme o využívání prostředků z fondu, eh, zcela jasně tady hovoříme o využívání ENRF prostředky pro plavidla, která tak jako tak už nemají dostatek prostředků pro to, aby výjížděli na rybolov celý rok. Já si myslím, že tady hovoříme o podnicích, které by si přáli vytvořit tedy podnik, eh, který se nebude věnovat profesionálnímu rybolovu, ale volnočasovému, ale já si myslím, že z hlediska profesionálního rybolovu by tady eh, tento typ neměl být připraven o prostředky. Eh, čili otázka zní, kdo by měl mít přístup k těmto fondům. Tady nesmíme eh, směšovat eh, priority. Co se týče diverzifikace, my se musíme soustředit na rybovolný sektor, na plavidla a rybáři, kteří tak jako tak čelí velice obtížné situaci v souvislosti s kvótami. Čili oni potřebují, hlavně oni potřebují prostředky pro to, aby měli Eh, takové rybovolné plavidlo, eh, které může lovit teprve eh, pouze tři měsíce a aby měli tedy ještě přebudovat své lodě na to, aby se mohli věnovat turistice nemají na to prostředky. Myslím si, že tady máme další aspekt týkající se přístupu ke zdrojím, k prostředkům, eh, nezbytnost kvalifikace a rekvalifikace, abychom tady dospěli k rentabilitě a abychom udrželi sektor jako takový. A potom je třeba zmínit se také o tom eh, v oblasti rybolovu a diversifikace, o tom, jakou rolu zde hrají ženy Myslím si, že role žen je velice důležitá, protože v mnoha evropských místech, na mnoha evropských pobřežích, když docházelo k potížím nezbytnosti diverzifikace, eh, hodně to postihovalo ženy, proto musíme zdůrazňovat i tento aspekt. Možná, že budeme muset o něco víc diskutovat o tom, co to je to rybaření, to rekreační rybářství. Rekreační rybářství anebo lodě. Lodě, které jsou určené pro rybaření, velice často e, mají e, větší možnosti než lodě nebo plavidla, která mají profesionální rybáři. A není možné, aby tady byla tato nerovnováha na úkor profesionálního rybolovu protože dokonce ta, při tom rekreačním rybaření je možno překročit určité kvóty, které není možno eh, překročit v profesionálně rybolovu, čili musíme vyřešit celé, celou řadu věcí, zejména z aspektu rybolovu jako takového. Děkuji. Vielen Dank, jetzt Karim. Děkuji vám, nyní Karim Adeli. Merci, euh, monsieur le, le président. Je voudrais... Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda omluvila Jill Evans, našeho stínového zpravodaje. Já bych chtěla poblahopřát eh, kolegovi za jeho první zprávu. A ráda bych zde zmínila turistiku, která je spojena s rybolovem, ale tam musí dostat výzvy a sice ochraně národního dědictví. Nemůžeme s přírodou dělat to, co se nám zlíbí. Trvalé, udržitelná, trvalé udržitelné zachovávání národního dědictví v rámci trvalé udržitelné turistiky, čili ta, která bude spojená s rybolovem, musí být koordinována a vnesena do souladu s malými řemeslnými a lokálními profesionálními rybáři. A je třeba tedy přesně zmapovat situaci, abychom věděli, jaká na místě takovém je potřeba a jaká opatření se budou realizovat na ochranu našeho dědictví na naší planetě. Další věc. Toto téma je sice příhodné na jedné straně, ale nelze zapomínat na všechny druhy rybolovu, zejména co se týče ryb v jezerách a řekách. Nelze v jezerech a řekách nelze prostě hovořit jenom o námořním rybolovu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám. A nyní ještě Dubravka Šujica. Děkuji vám, pane předsedo. Já eh, vítám tuto zprávu a jakožto stínová zpravodajka převážně souhlasím s textem. Domnívám se, že existuje velice důležitý vztah mezi rybolovem a cestovním ruchem, eh, zejména tedy drobným rybolovem. Já jsem z Dubrovníku, z chorvatského pobřežního města, a domnívám se, že pobřežní rybolov eh, je eh, nesmírně důležitý pro rozvoj místního a regionálního cestovního ruchu. Eh, během vyjednávání o vstupu Chorvatska do Evropské unie jsme přijali určité normy, které příliš nehrají do karet místním komunitám. Takže doufám, že touto zprávou se podaří změnit určitá nařízení, která ohrožují rybolov a e, identitu e, místních komunit. Zejména vzhledem k tomu, že e, některé obce v podstatě žijí pouze z rybolovu. Tady musí být prioritou eh, kulturní dědictví, pokud jde o uchování identitu místních komunit. Jedním z typických způsobů obživy v těchto obcích je právě rybářství a další spojené eh, rybolovné aktivity. A my si musíme uvědomovat eh, existenci drobných rybářů, A přizpůsobení rybářských lodí pro účely turismu e, nebude jednoduché, zejména e, vzhledem k požadavkům turistů, kteří chtějí e, nějakou čistou, neposkvrněnou destinaci. Takové jsou čím dál atraktivnější a čím dál vzácnější. Takže v pobřežních vesnicích se z toho stává důležitý zdroj příjmu. Já tedy doufám, že si to patřičně uvědomíme a že tato zpráva to bude zohledňovat. Já si myslím, že s několika drobnými pozměněními bude tato zpráva přijatelná. Děkuji. Děkuji vám. Nyní za komisi paní Genová z, DG Mare. Vážení poslanci, pane předsedo, děkuji vám za slovo. Jak si váš výbor dobře uvědomuje, komise dala najevo, že přímořský turismus je jednou z oblastí nového růstu a pracovní příležitosti. Proto v roce 2014 byla schválena nová Evropská pobřežní a námořní strategie, která identifikuje výzvy a e, doporučuje e, akce na všech e, úrovních, tak aby byl využit růstový potenciál pobřeží. Jedna z těchto akcí spočívá v diverzifikaci pobřežního turismu. To podporuje udržitelnost turistických produktů. V tomto ohledu jsme svahájili několik projektů na úrovni transnacionálních tematických cest v Evropě. Značný důraz klademe také na na svazanost rybolovou e, s turismem. To prostřednictvím EMFF, e, jak přímo, tak ve sdílené zprávě. To druhé, ta sdílená zpráva, e, to provádějí členské státy v rámci CLLD. Ty pokračují v práci, která už byla vykonána během minulého implementačního období 2007 až 2013. a více, vzniklo už více než 300 místních akčních skupin e, rybářů. E, před třemi roky 80% těchto skupin, takzvaných flags, Eh, identifikovali eh, akce spojené s turismem jakožto svou prioritu, eh, jakožto jednu z hlavních priorit. Dalším hlavním cílem FLEX a EMFF je podporovat různorodost a diverzifikaci rybářských aktivit, tak, aby byl zvýšen jejich příjem a aby byli zapojeni do komplementárních akcí a přitom přispívali k environmentální udržitelnosti zdrojů. Eh, proto EMFF eh, e financuje projekty, které přinášejí přidanou hodnotu místním produktům a podporují námořní kulturní dědictví a akvakulturu a podporují eh, rozvoj turistiky. Kromě toho v EMFF e je článek 30, který stanovuje možnost, aby rybáři požádali o finanční podporu na e, obnovu e, své profesionální e, rybářské lodi a její přestavbu pro turistické účely. Takže je na členských státech, aby se rozhodli, zda se za využití této podpory. Každopádně v EMFF je článek, který umožňuje podporu pro školení mladých rybářů. Eh, potom stručně k těm konkrétním eh, bodům, které jsou obsaženy eh, ve vašem návrhu zprávy a doufám, že zodpovím vaše otázky. K bodu 11 a potřebě analyzovat socioekonomický dopad eh, rekreačního rybolovu na vnitrozemskou turistiku, eh, tak eh, tady existují opatření na podporu diverzifikace, včetně turistických aktivit ve vnitrozemské akvakultuře ve venkovských oblastech. Následky pro, pardon, nálezy probíhajících hodnocení, které provedla e, komise při hodnocení CLLD, by nám měly pomoci e, ještě lépe porozumět dopadu těchto opatření k bodům 11 a 18 a k efektivitě evropských akcí v, na rozvoj eh, rybářských oblastí. V roce 2014 vznikla další studie, která mimo jiné eh, zkoumá dopad ekonomické diversifikace v místních rybářských komunitách. To byla studie zadaná komisí a vyplynulo z ní, že 5500 projektů eh, bylo vyvinuto v roce 2013 a polovina z nich podporovala diversifikaci aktivit v rybářských oblastech. Tato studie je dostupná online. K bodu 19 eh, vaší zprávy. Eh, komise zvažuje eh, posílení programu Farnet v rámci eh, diverzifikace eh, rybářských oblastí. Eh, to umožní Farnetu organizovat schůze s experty na cestovní ruch, s flagy a se správními orgány, zejména na celoevropské úrovni. Doufáme, že to podpoří ještě silněji rozvoj udržitelného turismu. Naše spolupráce s Evropskou s Evropským výborem cestovního ruchu v bodě 20 tak k tomu eh, by možná něco rád dodal kolega z DG Grow. A eh, tímto bych vám chtěla poděkovat. Děkuji zpravodaji za zprávu, děkuji vašemu výboru a těšíme se na další připomínky v zájmu zlepšení cestovního ruchu. Děkuji. Děkuji a teď ještě jednou zpravodaj Ištvan Ujhej. Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za velice užitečné komentáře. Část těch vašich návrhů už vlastně jsou v tom textu a tu další část tam bude, eh, ta další část tam ještě bude začleněna. Opravdu doufám, že všechny vaše požadavky bude možné uspokojit do té míry, do jaké to bude možné. A už vlastně i komisi jsme signalizovali, co tam budeme chtít a oni vypadají vstřícně. Budeme ještě očekávat další vaše návrhy, které budou předloženy později a těšíme se na to, že budeme moci tuto zprávu dokončit a předložit. Děkuji vám. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 13. září ve 12 hodin. Dostáváme se k dalšímu bodu pořadu jednání, e, schvalování a dohled nad trhem s motorovými vozidly a jejich přípojnými vozidly, jakož i systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky pro tato vozidla. Spravodajkou je Karima Dili a ta má teď slovo. Merci, e, monsieur le Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Lituji, že e, kolegové zde nezůstali, protože toto je mimořádně důležité téma. Drazí kolegové, Stanovisko, které budeme schvalovat eh, příštího listopadu týkající se eh, sledování na trhu automobilů, sledování teda měření je zcela zásadní, opakuji, zásadní. Eh, trvám na tom, protože máme v rukou nařízení, které bude mít ohromný dopad na automobilový průmysl, ale také při, budu, a připomínám tady moje přání, může to mít pozitivní dopad na naše bezpečnost, na naše zdraví, budu naprosto jasná. Po skandálu ve Volkswagenu jsem žádala v mé politické skupině vytvoření vyšetřovacího výboru a děkuji ostatním politickým skupinám, že ho podpořili a tato komise, tento výbor byl ustaven. Ti, kdo se účastnili práce v tomto vyšetřovacím výboru a četná řada z nás, co jsme zde, tam je, se prokázalo být velice konstruktivním, co jsme se poučili do To je situace, že členské státy a Evropská komise umožnili zneužívání Eh, v této oblasti, protože když se podíváme na reálné emise NOx a CO2, eh, jsou neuvěřitelné, jakým způsobem až dvojnásobně překračují normu stanovenou pro určité typy vozidel. Na druhé straně tyto výsledky byly potvrzeny jednotlivými národními výbory, eh, které byly ustanoveny v mnohých členských státech a všichni dospěli ke stejnému závěru a to se e, a sice tak, že protokoly o zkoušení vozidel a jejich měření nejsou dobré. Když se podíváme na to, co se stalo v Evropě, e, že tady existovalo současné evropské nařízení, nebylo dodržováno a už se tady nerespektují normy po prvním kilometru, protože se neměřilo v reálném provozu. Eh, tady mm, eh, stanovit eh, Konkrétní odpovědnost to je úlohou vyšetřovacího výboru, ale my si musíme snažit o to, abychom tady vystavili systém, který nepůjde proti evropským zájmům. co chápu pod slovem systém? Dnes skandál Volkswagenu ukázal, že existují nařízení pro uh, nelegální validaci defect device. Ale existují eh, také obrácené možnosti, když se podíváme na nařízení 715 roku 2007, které umožňují určité odchylky během testování na rozdíl od reálného provozu. Ale právě tato skutečnost zásadně mění výsledky a víme, jaká praktika, ta, jaká praxe tady existuje. Eh, jedná se o, o odvodný software. Víte, že v Americe existuje dohled nad tímto měřením a když se podíváme, jak byly zohledňovány laboratorní výsledky podle eh, toho nařízení mm, z roku 2007 že musíme používat detektory. A to je to, čemu já říkám systém. Jiný příklad. A tady se to týká přímo osob, které hlasují pro nás. A sice týká se to občanů, tudíž spotřebitelů. Další příklad, eh, který znají spotřebitele velice dobře. Koupíte si auto, které podle tedy eh, výsle, podle hm, certifikace spotřebují 6 litrů na kilometru. A najednou vy zjistíte, že to auto vám žere 20 až 40 krát více. A vy říkáte, že je to normální? Ne, to tedy není normální. A nemůžeme tady mít takhle překračovanou toleranci, eh, protože když se podíváme na znečišťující emise, eh, tak eh, jsou to emise, které ohrožují životy lidí. Když se podíváme například, že v minulém roce ztratilo život předčasně 600 tisíc občanů podle statistik. To znamená, teď musíme konat pro blaho evropských občanů. A co bychom mohli udělat? Je to velice jednoduché. Co očekávají? Očekávají, že zaručíme, že kvalita ovzduší se bude zlepšovat vůbec nebude nic platné, když budeme produkovat na evropské úrovni normy, například když se podíváme na Euro 5, Euro 6, kde se předpokládalo, že se sníží emise NOx, když potom se nestanoví naprosto jasný reglementační rámec, který by umožnil průmyslu, aby toto splňoval. A teď, co se týče evropských občanů, očekávají od nás transparentnost a nezávislost v oblasti homologice. Očekává se od nás vytváření nového systému dohledu nad trhem dnes neexistuje a je třeba ho instalovat proto, abychom měli naprosto jasný dohled nad veškerými vozy, tak jak se to činí například ve Spojených státech amerických abychom znovu obnovili důvěru spotřebitelů a důvěru našeho automobilového průmyslu. Ráda bych zopakovala, že má zpráva dě, není eh, jaksi policajtkou nad automobilovým průmyslem. To není má role, to je role komise, aby práce Eh, byla provozována tím způsobem, aby například ty evropští starosté se mohli obracet na Evropský soudní dvůr. Oč jde mě v mé zprávě je o zlepšení celého procesu, proto abychom pomohli důvěryhodné výrobě automobilů. Eh, já jsem předložil celou řadu pozměňovacích návrhů, především pozměňovací návrhy, které by měly podstatnou měrou snížit riziko nového dieselgateu to znamená vytváření evropského dozoru nezávislého, eh, možnosti dělat vlastní texty podle, testy promiňte, podle vzoru americké agentury pro ochranu životního prostředí, EPA, posílení mechanismu kontroly a přístupu včetně sankcí, eh, které, aby výrobci nebyli v pokušení vozidla přehnaně optimalizovat a jako v případě automobilky Volkswagen porušovat pravidla hry. Druhá část pozměňovacího návrhu, to jsou pozměňovací návrhy týkající se homologizace vozidel. Musíme zharmonizovat eh, tuto situaci, eh, naprosto jasně definovat roli konstruktérů a evropské odpovědnosti. Nelze přesně oddělovat jednotlivé tyto oblasti a jednotlivé státy. Je tady nedostatek jasného rozlišení rolí. A musíme uh, zabezpečit transparentnost a nezávislost mezi těmito různými aktéry. A potom pozměňovací návrhy týkající se dozoru na trhy. Vytvářím vytvoření účinného dozoru na trhem na evropské úrovni, která bude mít eh, skutečně kompetenci eh, aby alespoň mohla vyžadovat od národních orgánů dozoru eh, prokazatelně kontrolovat jejich vlastní trh. A ráda bych vám ještě rychle řekla, že mým záměr je také i v nejbližších dnech e, předložit další sadu pozměňovacích názorů, protože já jsem velice bedlivě sledovala výsledky komise chtěla jsem vidět, tak je výsledky budou mít vyšetřování, které vedly ty jednotlivé výbory speciálně ustanovené k tomuto problému v jednotlivých státech a zejména já z mé pozice ve Francii viděla jsem doporučení určitých zpráv, zejména teda té francouzské zprávy, eh, které byly vytvořeny v létě. Ještě nebyly zahrnuty tady do zprávy, ale některé z návrhů se skutečně Eh, trefují do mých pozměňovacích návrhů, například přímého přístupu k softwaru v mome okamžiku kontroly, protože pouze za této podmínky bude možno detektovat přítomnost zneužívatel, zneužívajícího softwaru. A eh, pane předsedo, Možná, že jsem tedy, promiňte, překročila čas, ale já se domnívám, že tato zpráva musí být na výši toho, co od nás očekávají evropští občané. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Normálně by teď měl mluvit Werner Kuhn, ale protože Robert Cíle musel odejít do jiného výboru, musí, pardon, protože musel odejít do jiného výboru, má teď slovo Robert Zíle. Ah, Děkuji vám, pane předsedo. Jménem pana Tošenovského, který je stínovým zpravodajem, eh, bych chtěl eh, jenom heslovitě říci pár bodů k této zprávě. Eh, automobilový průmysl má zásadní roli pro ekonomický růst a pracovní místa v Evropě a aféra Dieselgate bohužel uvrhla celý tento sektor do nejistoty. Přesto by mohlo být jasné, že případ Volkswagenu nebyl selháním technických služeb anebo homo homologačních orgánů. Měli bychom rozhodně najít vyvážený e, přístup v situaci, ve které nyní jsme. Návrh komise vytváří novou úroveň kontroly, která podle našeho názoru přidává další zátěž a další vrstvy a oslabuje členské státy, jako jsou peer review schvalovacích orgánů dalších členských států. V tomto ohledu e, náš stínový zpravodaj nepodporuje e, nový Evropský dohledový úřad, tak jak to navrhuje zpravodaj. E, nicméně pan Tošenovský bych chtěl poděkovat poděkovat zpravodaji za návrh stanoviska a těší se na další vyjednávání. Děkuji. Děkuji a teď Werner Kuhn. Děkuji, pane předsedo. Eh, toto je nesmírně důležité téma týkající se celého evropského hospodářství a samozřejmě také ochrany životního prostředí a zdraví všech našich spoluobčanů. To je mimo jakoukoliv pochybnost, ale neomezuje se to pouze na skutečné emise vestery v reálném provozu, ale na daleko více záležitostí. A kolegyně Deli eh, už eh, vlastně tady zmínila a do toho zakotvila diskuse, které vedeme v našem vyšetřovacím výboru, ale to pouze jedna část. Když se podíváme na to, eh, jaký rozsah je tady nezbytný pro homologizaci vozidel, pro jejich povolování, co všechno se musí zahrnout, v potaz, a když se podíváme na 400 stran všech těch příloh, tak vidíme, že to je velice specifikované, protože se jedná také o přívěsná vozidla, a která, některá z nich se vůbec netýkají emisí, leda, že by odpor vozidla byl tak špatný, že spotřeba eh, pohoných mod by se zvyšovala a nebylo by možno dodržet mezní hodnotu. Děkuji kolegyni Deli za předložení jeho návrhu a my na to samozřejmě zareagujeme. Je absolutně nezbytné, aby eh, homologizační úřady v celé Evropě postupovaly se stejnými, eh, se stejnými zařízeními. To je nutno eh, zdůraznit tuto harmonizaci. A na druhé straně výrobce automobilů potřebuje nezávislé, nezávislou testovací organizaci měřící Eh, tedy firmu, která, ať už se to týče brzd, řízení, eh, ale také elektronického systému řízení, všechno přeskoumalo. A tady se dostáváme k bodu, eh, kde to kde se podvádělo, ale kontrola právě tohoto je nesmírně důležitá. To znamená, je nezbytně nutné mít k údajům výrobců automobilů. Stejná problematická situace existovala u PDI. Kdo věděl, jaké systémově relevantní údaje se e, smějí e, vlastně dát na veřejnost e, z důvodu utajování a tak dále. Je třeba tedy podívat se na to, aby jednotlivé národní úřady byly schopny zkoušet podle stejných pravidel. Nemůže to být garantováno samozřejmě na věky je třeba takovéto testy opakovat, ale je třeba, aby zde byla zavedena transparentnost, reálné emise při řízení, to je například jasné, ale paralelně k tomu musí docházet k měření aerodynamiky jednotlivých vozidel za stanovení mezních hodnot, to je takzvané CPCV, a potřebujeme mít v Evropě stejná pravidla, stejná kritéria, které se budou aplikovat a potřebujeme koordinaci technických služeb. To by tady bylo velice užitečné. Doposud měla ten dozor komise. Komise by tento dohled si měla uchovat u sebe, ale o tom se bude asi ještě žhavě diskusovat, jestli potřebujeme eh, takový nějaký super evropský kontrolní orgán. Já si to sice nemyslím, ale přísné rozlišování a rozdělování mezi výrobcem automobilů, do, dozorovým úřadem a technickou službou je absolutně nezbytný, aby nemohly vznikat žádné konflikty zájmu. Bylo tady navrženo, aby vznikla také jednotná struktura poplatků. No, struktury asi budou jednotné, ale poplatky se jistě budou lišit a já nevím, zda eh, při tom spádu, nebo lépe řečeno při tom rozdílu příjmů v Evropě, bychom mohli k nějakému stejnému poplatku dojít, tak jeho definici. To já považuji spíše za problematickou otázku. Důležité je, abychom v Evropě měli stejné rámcové podmínky pro výrobu vozidel, pro jejich technické měření, technickou kontrolu, pro jejich eh, dávání, eh, povolování daň do oběhu a abychom skutečně také tato vozidla testovali nikoli v laboratorních podmínkách, ale v reálném provozu. Velice se těším na diskusi s kolegyní Deli Ona jako zpravodajka půjde do trialogu, my jsme hovořili o transparentnosti a jistě budou pozváni i stínoví zpravodajové, až budeme diskutovat o odborných otázkách. Někteří již tady naznačili z jiných politických skupin, že nejdříve je třeba vyčkat výsledku vyšetřovacího výboru AMIS, abychom mohli s jejich výsledky pokračovat. E, ale já si myslím, že to není nezbytné, protože to jsou dvě různé věci. My do takové ty mezivýsledky, které uh, budeme mít od emisy, můžeme zahrnout, ale musíme přece hned jednat. Vždyť uh, každý den v Evropě se dávají do oběhu tisíce vozidel a tady je třeba postarat se o technickou bezpečnost i co se týče mezních hodnot a tak dále, aby nedošlo k dalšímu skandálu. Děkuji. A teď Kristýne? Merci. Děkuji, to je pro nás eh, velké téma. Eh, je důležité, aby výbor pro dopravu se k tomu vyslovil a mě, eh, já velice lituji toho, že my máme pouze možnost dát stanovisko a že nejsme spolu příslušným výborem. To, co řekl uh, naše zpravodajka Karim, souhlasím s ním. Ráda bych se vrátila k emisu. Poučili jsme se z jedné věci, že jednotný trh bez harmonizace pravidel a především bez kontroly je katastrofou. Uh, eh, eh, konstrukt konstruktéři možná z toho něco měli, ale nikoli v evropští občané. Znovu vidíme, zase jednou navíc, že je třeba více Evropy. Není možné, aby se eh, homologizace rozhodovala na úrovni jednotlivých států. Již není možné mít eh, sankce nedostatečné při zneužívání a je třeba vyžadovat homologizace eh, protože se někde neprovozují z ekonomických důvodů a přitom nemusí být tak drahé je třeba jasná, harmonizovaná, transparentní pravidla a je třeba mít dohled na evropské úrovni. Musí je třeba mít standardizované technické postupy, měření v reálném provozu, všude aplikované a měřené stejným způsobem a zamezit ohromnému množství eh, konfliktu zájmu, ke kterým dochází v cel, na celé řadě úrovní homologizace. Je třeba zahrnout do toho všechny úrovně a Dohled nad trhy musí být užitečný, efektivní, nezávislý a zdůrazňuji tu nezávislost. I poté, co dojde k homologizaci, je třeba, aby i vozidla, která byla schválena, ale jsou už dlouho v provozu, odpovídala ekologickým normám a byla tedy podřízena technické kontrole. Je tady veliká snaha eh, postupovat velice eh, rychle, ale já si myslím, že bychom měli eh, ponechat souběh naší zprávy s postupem vyšetřování emis, protože dokud nebudeme mít výsledky emis, bude bude eh, tedy zahrnut. Eh, jsem ráda, že můj předřečník upozornil na to, že je nutné i ty mezi výsledky zohledně v naší zprávě a nejenom nečině čekat, než budou výsledky definitivní. Je třeba, abychom pokračovali v této práci, abychom znovu získali důvěru evropských spotřebitelů. Děkuji mnohokrát. Děkuji, George Bach. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já si myslím, že už nemusím znovu opakovat, jak je toto téma důležité a citlivé. Eh, to už kolegové velice obšírně a eh, zdařile zdůraznili. Chtěl bych pouze říci, že bychom neměli vylévat s vaničkou i dítě. V podstatě existuje mnoho homologačních orgánů, které už dodržují pravidla a legislativu, které jsou akreditované, Eh, a které jsou pravidelně eh, pod dohledem. Co tady chybí, eh, to jsou určité nejasnosti ve stávající legislativě, a to si myslím, že by měla být naše hlavní oblast zájmu, eh, tuto situaci odstranit. Eh, Karima navrhuje pozměňovací návrh 14 ohledně transparentního průběhu. Eh, tento považuji za, chvále, za chválihodný, protože ta nezávislost technických služeb a typových, typově schvalovacích orgánů od výrobců, to je naprosto zásadní. Právě tak si myslím, že bychom měli být opatrní a to Karima správně řekla na ty pro prováděcí eh, akty. V eh, Evropském parlamentu s tím máme určité špatné zkušenosti. A dále k tomu, co říkali kolegové ohledně tom novém velkém úřadu, eh, tak jak ho Karima navrhuje v návrhu 28, tak tady bych také postupoval velice opatrně. Eh, evropský dohled eh, ano, eh, to, to jsem určitě pro, ale abychom vytvářeli nový superúřad, tak to vidím jako poněkud eh, pochybné. Eh, obecně bych chtěl říci, že ten systém peer-to-peer, eh, jak ho navrhuje komise, aby zkrátka jeden kontroloval druhého, tak takhle já úplně nechápu Evropu. Já si myslím, že pokud by jeden regulační úřad hlídal druhý, tak to by mohlo vést ke konfliktním situacím a já si myslím, že evropský dohled ano, a ještě poslední bod. Už o tom hovořil Werner Kuhn, o těch přívěsech, přípojných vozidlech tak v mnoha eh, evropských státech eh, je, jsou malé a střední podniky, kteří jsou eh, malými sériovými výrobci. A já si myslím, že je potřeba mít pochopení pro to, že potřebujeme kontrolovat ty velké firmy, ale kromě toho u mnoha vozidel jsou malí sérioví výrobci. A tady musíme připustit určitou flexibilitu a samozřejmě je hlídat, ale flexibilně. Děkuji. Děkuji vám i za Skun Bilbao. Děkuji vám, předsedo. Jenom bych chtěla uh, učinit dvě připomínky pana Riketa, který je naším stínovým zpravodem a nemohl dnes přijít. Řekl mi, abych tady uh, zmínila tyto dvě otázky. Za prvé, jako politická skupina souhlasíme s pod po rou nezbytnosti zavádění evropské certifikace a nikoliv certifikování na národní úrovni. Na druhé straně, co se týče návrhy, návrhu odsunout práci, abychom byli ve, na stejné úrovni jako EMIS, eh, aby tato skupina měla alespoň konkrétní výsledky, abychom věděli, eh, nad, jako s čím pracujeme. Děkuji a teď Ines Ayala Sender. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se ráda eh, přiklonila k tomu, co tady zaznělo. Za prvé, eh, než budou, eh, otázka je, zda máme pokračovat, než budeme mít výsledky emis. A za druhé, otázka, abychom mohli spolupracovat s IMKem na tomto tématu. Víme, že už jsme to dělali v minulosti. A myslím taky, že jsme měli bojovat o to, abychom měli spolu příslušenství a ne jenom stanovisko, jako řekla jedna předřešnice. Já bych chtěla, protože my všichni víme, co sebou nese tento typ průmyslu, jak tady, tak na druhé straně Atlantiku je, a přece tady nebudeme říkat, že američané američanky jsou anděle, kteří nás přijdou zachránit s jejich orgánem dohledu. Ráda bych připomněla, že ti, eh, kteří na to přišli, nebyli američané, ale němečtí inženýři, kteří chtěli zamezit tomu, eh, Eh, aby tady docházelo k tomu, že Němci by měli eh, jaksi lepší situaci eh, v rámci konkurence s americkými vozidly. Tak toto bylo zneužití, byl to podvod, ale abychom tady nepronášili nějaké veřejné soudy proti veškerému automobilovému průmyslu v Evropě. Tomu tedy rozhodně musíme zabránit, protože navzdory všemu by tady někteří získali, někteří nemyslím si že už na to poukázala řada kolegů, že tady je odlišná situace. V některých zemích vyrábíme v menšině malé vozy, které mají daleko menší dopad na životní prostředí. A tohle by se také mělo eh, vzít na vědomí. Podívejme se, vždy jeden z cílů je snižovat znečištění takže když máme malé vozy, lehká vozidla a měli bychom jich více, tak bychom dosáhli zlepšení v situaci, v situaci ochrany životního prostředí. Ale přece ne, Já bych tedy velice ráda chtěla, abychom velice opatrně hledali řešení. Pomyslete, ve Spojených státech je Tesla, která prodává teď, jako by se nic nestalo a možná, že jsme v situace schopnosti, nebo rozhodnutí o elektrickém vozidle. No to je vá, vá, báječné, ale zase to nakonec nebude tak zelené a tak báječné, jak se nám to říká. Eh, jedná se o strategická rozhodnutí v automobilovém průmyslu, která samozřejmě souvisejí s národními rozhodnutími. A proto já tady podporuji to, co řekl pan Bach, že na úrovni evropské při rozhodování eh, za prvé si myslím, že bude tady obtížné vytvořit nějaký super evropský, super dohlížet, pardon, nějaký evropský dohlížecí superorgán. orgán Ehm, za prvé proto, že je to otázka třeba v jednotlivých národních státech vytvářet pracovní příležitosti a také eh, máme odlišnou kapacitu eh, v oblasti kvalifikace, ale já už jsem řekla, že tady máme co dočinění se strategickými národními rozhodnutími a nikoli s evropským rozhodnutím. Co se týče řešení, já bych ráda, abychom se soustředili na to, aby ta zpráva, to stanovisko pokročilo co nejrychleji. Máme tady otázku naléhavosti, zejména v oblasti snižování emisí. Tady jsme, myslím, dost pokročili v Evropě ve snižování NOx, ale je třeba jít ještě dále, ale neměli bychom ohrožovat evropský automobilový průmysl a možnosti zaměstnanosti občanů. Čili musíme i ve středně době linii pohlížet na zapojení a zohlednění a používání nových technologií, která by měla být co nejrychleji přístupná, aby z toho těžili spotřebitelé. A když se podíváme na dlouhodobý aspekt, tomu chceme také pomáhat, ale musíme si uvědomit, že prostě od zítřka nemůžeme změnit situaci když se týká tak významné oblasti evropského průmyslu a nemůžeme prostě tady pořád předhazovat americký vzor. Děkuji. Dieter Koch. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl eh, eh, ještě poděkovat komisi za eh, ten návrh na eh, vytvoření dohledu. Já si myslím, že to nepřinese žádné dodatečné náklady eh, s potřebitelům. Děkuji také Karimě Deli za dobrou práci. K některým bodům se ale stavím značně skepticky, jako je návrh vytvořit nový evropský dozorčí, dozorčí úřad. O tom tady už se hovořilo. Kromě toho zpravodajka několikrát odkazuje na Volkswagen a já bych si přál, aby naše naše návrhy eh, nestavili na pranýř určité konkrétní výrobce eh, automobilů. To neříkám jako Němec, ale proto, eh, že průkazně je více výrobců automobilů, které podváděli nebo postupovali nesprávným způsobem. E, nicméně ale e, souhlasím s potřebou striktně rozlišovat úkoly a kompetence výrobců, úřadů a e, stanicí technických kontrol. Pokud opravdu chceme zvýšit transparentnost a posílit nezávislost, pak toto jasné oddělení jednotlivých funkcí a kompetencí je naprosto bezpodmínečně nutné. Pokud ten návrh eh, počítá s jednotným eh, vybíráním poplatkům, eh, tak si myslím, že o tom lze pochybovat. Mohlo by to být dokonce kontraproduktivní, protože pak vznikne jakýsi zkouškový, kontrolový turismus podle návrhu eh, komise by se mělo typově schvalovat na pět let, což je podle mého názoru poněkud krátké. Dnes eh, vlastně eh, to schvalování platí až do ukončení výroby určitého typu. Děkuji, Ismail Ertuk. Prostě ano, děkuji za slovo. Já bych chtěl říct si, že jste na nás trošku zapomněli. Eh, no já jsem si myslela, že to řekla Kristýn, ale určitě zcela vás nezanedbáváme. nezanedbáváme. Dobře, takže já tedy nejprve se vyjádřím za nás a pak ještě za sebe. Eh, ona tady není, takže to je její chyba. Ale prosím, máte slovo. Tak já vás poprosím všechny, abyste se soustředili. Dobře, takže já teď budu trošku reagovat, nebo přečtu to, co říká paní Grapíny. Říká, že ten návrh zřídit nový, eh, na, nový eh, orgán dozoru je dobrý nápad, ale potřebuje také speciální finance a také speciální nařízení legislativu. Já sám pod, eh, já podporuji tuto myšlenku, ale myslím si, že v tomto nařízení nelze ten orgán dozoru zřídit. Zároveň také podporuji orgán dozoru, který by měl být řízen podle prováděcích eh, aktů, podle smlouvy TFEU. Je totiž možné eh, pouze, aby Evropská komise schvalovala, eh, vydávala akty přenesené pravomoci. Nemyslím si, že ani účetní dvůr, ani jiný speciální orgán komise by mohl dělat takové kontroly, pokud nebude zve, vypracován nebo založen speciální orgán, eh, pak by tedy měla být eh, zjištěna kontrola, zda vnitrostátní orgány dělají takové kontroly a zda tedy se uplatňuje dobře příslušné právní předpisy. Domnívám se, že lepší koordinace mezi eh, homologačními orgány jednotlivých vnitrostátních systémů je velice důležitá. Je také Eh, důležité, aby byly mm, lépe využívány informace odborníků Evropské komise v tomto ohledu. A měl by zde být také měly by zde být nezávislé testy, které pak budou provádět eh, nezávislé orgány ve vnitřních, eh, vnitrostátních systémů. Také ještě předložím pozměňovací návrhy, aby tam nedošlo k nadměrnému e, zatížení malých a středních podniků, ale naopak, aby to prospělo spotřebitelům, aby to také zlepšilo i obecnou situaci v dopravě. Takže to bylo za kolegyně a teď bych ještě k tomu řekl, chtěl, pár, e, chtěl, chtěl říct pár slov za sebe. Já jsem totiž také členem vyšetřovacího výboru MS. Domnívám se, že asi nejdůležitější věc, v našem vyšetřovacím výboru, nebo i tak obecně, to jsou vlastně tři věci. Kontrola, transparentnost. A následné kontroly toho, zda tady jsou prováděny či nikoli. Teď tedy budu hovořit svým mateřským jazykem, budu hovořit německy, protože je to pro mě v této technické věci jednodušší. Kvalita homologizačních úřadů a technických služeb v členských státech musí být eh, harmonizována na vysoké úrovni a musí být také lépe kontrolována. Idea Evropského úřadu dozoru je jistě dobrá a žádoucí, ale je třeba zapojit také členské státy. Výsledky schvalování typů a dohledu na trhu musí být veřejně přístupné, tak, aby nesrovnalosti a porušování pravidel eh, vešly ve známost. A to podle mého názoru je také předpokladem pro lepší dohledatelnost a věrohodnost eh, testů ze strany nezávislé třetí strany, zdůrazňuji nezávislých třetích stran. Zatím eh, to nemůžeme dělat, protože máme nedostatečné množství dat a údajů a to by bylo třeba opravit zcela obecně. Krok směrem od směrnice k nařízení je jistě správný, a už dávno nutný, protože když se podíváme, že tady máme 28 různých homologizačních úřadů, které různě interpretují Eh, pravidla, to už je neúnosná situace. A myslím si, že v tom jsme si všichni zajedno, že to přispělo k tomu, že jsme tady zažili tu Dieselgate. A proto si myslím, a nás čeká ještě mnoho práce. Děkuji vám. Děkuji. A teď jsem se ještě přihlásil já protože se tady hovořilo o ohrožení eh, zaměstnanosti. To řekla Ayala Center. Ale kdo ohrozil pracovní místa? To byli výrobci automobilů. Ti ohrozili pracovní místa, ti zničili svůj podnik, oni podváděli, oni podváděli lidi, riskovali život těch lidí, eh, eh, způsobovali předčasná umrtí a z nich ani jeden z nich ještě nebyl postaven před soud. Nikdo se nedostal do vyšetřovací vazby, zatím se neděje nic, pouze se diskutuje. Všichni jsou, oni jsou všichni chráněni, protože samozřejmě došlo ke kombinaci mezi automobilovými výrobci a politickými organizacemi, které by to vlastně měly kontrolovat. Je to správné, nejedná se jenom o Volkswagen, to má Dieter naprostou pravdu, jedná se takřka o všechny automobilky v Evropě, které podváděly. Také je správné, že na to poukázali němečtí inženýři, ale oni nejeli do USA přes Atlantik, a v, aby v USA řekli, tady se podvádělo. Oni byli nejprve tady, v Německu, na to upozorňovali spolkovou vládou, byli u Evropské komise, e, upozorňovali Evropskou komisi už před pěti, šesti lety a vůbec nic se nestalo. A proto musíme z toho vyvodit důsledky a já to vím z Volkswagenu. 300 euro na auto, Eh, eh, se šumlovalo s hodnotami. Oni ušetřili 300 euro na auto, ale teď na základě miliardových poplatků mají obrovské ztráty. To znamená, že to bude stát mnohonásobně více. Kdyby bývali se drželi zákonu tak, jak to se požaduje od každého občana občanky, bývali by uspořili řadu peněz. A zcela zjevně všichni o tom věděli, protože když propukl první skandal, všichni ostatní mlčeli. Normální by bylo přece říci, ježiš, ty jsou teda hrozný, my jsme dodržovali naše zákony a útočili by na ně, ale nic z toho se nestalo a proto bylo jasné, že i ti druzí podváděli, ať už to byla Francie, Itálie nebo Německo, to vůbec nehraje žádnou roli, podváděli všichni a proto se to nesmí opakovat. A už se vždycky říkalo, proč? Musí tady být nezávislé instituce. Já si tedy nemyslím, že by to tady musel vzniknout nějaký obrovský evropský super dohlížecí orgán, ale musí mít na evropské úrovni kompetenci udělat aspoň mátkové kontroly. Je to tady v pořádku a nebude-li to v pořádku, je třeba poukázat na to, že to tady není v pořádku. Eh, dosud permanentně se poukazovalo na to, že je to vlastně státní úlohou a ty by to měli dělat. Hodně se tady hovořilo o nezávislosti. Každý je proto, ale k tomu patří jeden bod. Musí to být finanční nezávislost úřadu, protože v Evropě tomu bylo tak, že určité typy automobilů jeli do Lucemburku, určité do Francie, určité typy vozidel do Německa a byla tady konkurence hospodářská soutěž tým, kdo bude mít nejnižší hodnoty, ale jsem-li povinován, že všichni musí přijet ke mně, tak já nebudu zas tak přísný, protože vím, že zítra už by mě ke mně nikdo nejel a musel bych propustit své lidi. Proto tady nesmí být ta provázanost. Musí tady být nezávislost. Kdyby se zaplatilo jedno euro, já vím to z Německa, jedno euro, kdyby se z auta investovalo do takové instituce, měli bychom tady finančně nezávislou instituci a když se to nepodaří, tak tady můžeme mluvit o nezávislosti, jak dlouho chceme, ale nestane se vůbec nic. Eh, tyto instituce musí být finančně nezávislé, stejně jako TÜV eh, v Německu, který testuje automobily každé dva roky. Eh, proto musí mít možnost říct si, toto auto už nesmí jezdit na silnicích, toto je v pořádku a tak dále. Proto na jedné straně institucionální nezávislost, ale především také finanční nezávislost. To musí být naprosto jasné, jinak se ta situace bude opakovat a to snad nechce vůbec nikdo. Někteří sní o tom, že to budou dělat dále a prostě nedopadnou je, neobjeví, ale to už se nesmí stát a teď dostává paní Našikovská slova. Prosím. Thank you very much, Mr. Chairman, and good Velice děkuji, pane předsedo, a dobrý den. Za prvé bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za eh, návrh zprávy komise eh, považuje tento návrh a ty pozměňovací návrhy za takové, které jdou ruku v ruce eh, s tím, co navrhovala komise ve svém původním textu. Co je naším cílem? Chceme zaručit, že systémy homologace v Evropě budou odolnější, účinnější a zejména důvěryhodnější. Domníváme se, že text této zprávy do velké míry eh, tato očekávání splňuje a že vlastně eh, očekává od komise co, to, co komise hodlá udělat, takže nám se ten text, eh, většina těch pozměňovacích návrhů s ní souhlasíme, to se nám líbí. Také bych chtěla říci, že stejně důležité je to, aby komise i parlament, konkrétně ta, tento výbor, vyslali silný a jasný signál, že zapotřebí tento systém zevrubně reformovat a to právě i ta zpráva říká, protože nechceme pouze nějaké kosmetické změny, chceme opravdu zevrubnou změnu celého systému. Domníváme se, že eh, i je důležité, že i váš výbor tento silný signál vysílá. Nechci dnes hovořit konkrétně o jednotlivých pozměňovacích návrzích, chci se vyjádřit pouze k několika změnám a k několika pozměňovacím návrhům. Co, to, co my zcela jistě můžeme podpořit, jsou pozměňovací návrhy, které volají po větší eh, transparentnosti, o, po větší um, rozdělení úloh všech těch, kteří jsou v řetězci schvalování. Také podporujeme větší citlivost vůči ochraně životního prostředí a myslíme si, že to je všechno v pořádku, že je dobré, abychom také zdůrazňovali i obavy o životní prostředí. No a v neposlední řadě posílení eh, ochrany a eh, dozoru, to také je něco, k čemu se upisujeme. Nechci tedy hovořit konkrétně podrobně, ale chci říct, že tyto pozměňovací návrhy zcela jistě vítáme a budeme i nadále mm, k dispozici zpravodaji i celému výboru, pokud třeba chcete některé věci ještě vyjasnit nebo vysvětlit. Ještě bych však ráda zdůraznila dvě nebo tři věci, kde tedy komise má určité obavy. Za prvé, ten návrh zřídit nezávislý nový orgán dozoru. My, jsme, my navrhujeme systém dozoru a nezávislého dohledu a myslíme si, že ten systém by byl dostatečný k tomu, aby zaručil, že bude tedy vlastně ze strany členských států ten dozor dobře vykonáván. Mm jsou, také podporujeme myšlenku nezávislosti, to rovněž zpravodaj zdůraznil, ale ta nezávislost, to je pouze jedna z takových podmínek, protože pak je také otázka rozpočtu, eh, personálního obsazení, otázka času, časové náročnosti. Takže myslíme si, že ta nezávislost tam má být určitě eh, někde v tom systému, ale nemyslíme si, že je nutné úplně zřizovat úplně novou nezávislou instituci. Dále Chceme říci, že e, si velice vážíme práce poslanců v tomto výboru a také i výboru EMIS, ale zároveň bych ještě chtěla říci, že je zde i jedna naléhavá věc. My chceme zreformovat systém, který nefunguje, který není optimální a jak jste sami řekli, ten systém nedostatečně chrání spotřebitele. Takže chceme říci, že pokud někdo chce, abychom s tím ještě počkali, abychom to odložili, tak to určitě ne. Rozhodně to nechceme nějak projednat zbrkle, nechceme mm, oslabit kvalitu, ale chci říci, že celkově by tato zpráva měla být hotová co nejdříve. Poslední komentář se týká pravidel, které se týkají konkrétně těch emisí. Domníváme se, že ty změny jsou férové, ale že v, této, v tomto legislativním aktu eh, se vlastně úplně nemůžeme věnovat tomu podvodnému softwaru a eh, těmi technickými věcmi. To spíš by mělo být v jiné legislativě, která se přímo vlastně mm, zabývá emisemi jako takovými. Ještě chci říci, že jsme vám k dispozici, pokud chcete třeba najít eh, dobré formulace v některých těch věcech, o kterých zde hovoříme, ale jinak chci říci, že tuto zprávu um, podporuji v této podobě. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo ještě jednou paní zpravodajka. Pane předsedo, drazí kolegové, jsem šťastná, že komise dnes říká, že chce postupovat rychle, zatímco pasivita Evropské komise už trvá více než 10 let k tomto tématu a to je tedy závažná věc. Já to říkám, je to nesmírně důležité téma a proto Eh, je třeba vzít si čas, ale ne se navracet legislaci, eh, která eh, bude reagovat až dva, tři roky po skandálu. Druhá věc, kterou chci říct, drazí kolegové, můj cíl je pracovat ruku v ruce s Imkem a Envy. Pravdou je, že jsme okamžitě vzali příklad emisí, protože toto, tento skandál, který se objevil, znamená, že pakliže kontroly nebudou efektivní, Oh, viděli jsme, že byly velice neefektivní týkající se eh, NOx z plodin. Prostě musíme dělat dobré kontroly z plodin NOx, protože když to nebudeme dělat, tak nedospějeme ke zlepšení situaci, eh, protože Eh, dusičnany. Protože oxidy dusíku znečišťují životní prostředí velice závažným způsobem a nyní dvě tři připomínky k otázce kontroly a nezávislosti. Já si myslím, že už to tady zaznělo a vy jste na to upozornil také, pane předsedo, na tu nezbytnost finanční nezávislosti. Já se dnes domnívám, že nelze dovolit si nemít kontrolu. Já navrhuji skutečně tuto velkou agenturu. Já jsem slyšela pana komisaře Verhojgena při, při, ne, při slyšení EMIS a mohu vám říci, že já si dnes kladu otázky, co se týče Evropské komise a její kapacity nezávislosti. Domnívám se, že třeba, a máte pravdu, když říkáte, že klíčové otázky musí být řešeny v této zprávě. Kdo dává tu záruku, kdo rozhoduje, kdo poskytuje tuto homologizaci a tak dále. Otázka podmínek v reálném provozu, to bude opravdová výzva. Ale každopádně já se domnívám především a rada bych se ještě vrátila v závěrech k tomu. Už není možné akceptovat argument, Eh, zejména ohrožení zaměstnanosti pracovníků v automobilovém průmyslu. Co tím chci říci? Chci říci, že zaměstnanci v automobilovém průmyslu se stali obětí skandálu automobilových konstruktérů. Proč? Za prvé byli postaveni ke zdi eh, eh, s podvodnými softwary, zatímco najednou zaměstnanci by měli měnit eh, ty technologie dneška na technologie zítra, co já vím, vodíková vozidla a tak dále, ale to je třeba dnes. Ale bohužel zaměstnanci jsou první obětí eh, toho, co dnes vidíme. Domnívám se, že tedy eh, budou jistě vášnivé debaty, ale cílem, a to tady bylo připomenuto, drazí kolegové, připomenuto, cíl se netýká pouze Volkswagenu. Vždyť toto situace se týká celé řady automobilek a cílem je, aby v Evropě už nedošlo k Dieselgateu, abychom my, legislativci, ukázali, že jsme schopni, aby Evropa za prvé je schopná vytvářet normy, které třeba respektovat, a za druhé chránit práva spotřebitelů, kteří byli podvedeni eh, v této aféře. Je třeba začít psát novou historii Evropy, takové Evropy, které tady, aby chránila evropské občany a jejich zdraví a jejich životní prostředí. Děkuji. Děkuji vám. A lhuta pro pozměňování pozměňovacích návrhů. Pro předkládání pozměňovacích návrhů je 13. září 12 hodin. Tím jsme završili eh, naše zasedání a hned budeme pokračovat na uzavřeném zasedání, eh, na zasedání koordinátoru.